Bonjour et bienvenue à tous. Nous débutons notre réunion par l'adoption de notre ordre du Dobrý den, dámy a pánové. Ráda bych se zeptala, zda máte nějaké připomínky ohledně našeho dnešního programu jednání, nebo tomu tak považuji ho za schválený. A nyní jsou to zápisy ze 27. a 28. května 2013, které máte k dispozici. Máte-li jakékoliv připomínky k těmto zápisům, prosím, abyste se na nás obrátili ještě před ukončením dnešní schůze, abyste se obrátili na sekretariát, jinak je samozřejmě budeme považovat za schválené. A nyní, pokud jde o schválení a jednotlivá doporučení koordinátoru z 28. května 2013, úplně osobně tam mám jedinou poznámku, která se týká poslední schůzky koordinátorů. Byla to výměna názorů, pozměňovacích návrhů a podmínky této výměny. Vidíme, že je tam opravdu rozhodnutí koordinátorů na jedné straně z toho 28. května a, a rozdíl mezi tou tím písemným postupem, ke kterému došlo později. Je tam veliký rozdíl a proto bych velice ráda, aby jsme se tomu věnovali na, naše, na naši další schůzce, abychom to vyřešili, protože je velice důležité, abychom takovým rozdílům zamezili do budoucna. Citlivé otázky prostě by neměly být součástí písemného postupu, ale spíše rozprávy mezi koordinátory. Především pokud jde o tento písemný postup, ten by neměl nikdy spochybnit rozhodnutí, která byla přijata na základě konsenzu, kterého dosáhli naši koordinátoři na své schůzce. A nyní, pokud jde o sdělení předsedkyně, taková drobnost, pokud jde o sdělení. Je to naše stanovisko, pokud jde o lidská práva v Sahelu. Osobně si myslím a vždycky jsem se domnívala, že není možné, abychom se věnovali této otázce, aniž bychom rovněž se zabývali dramatickou situaci v západní Saháře, protože Vidíme, že se dochází k porušování lidských práv. Nebudu zacházet do podrobností, ale je to součástí mezinárodní dohody OSN, pokud jde o občanská práva, právo na sebeurčení, všechna základní práva a tak dále. A právě proto si myslím, že by bylo velice obtížné, abychom se věnovali sahelské problematice, aniž bychom s tím propojili problematiku v západní Sahaře. Všechny texty, které mm, by hovořili o jiném stanovisku než o tom, o kterém jsem se zmínila nyní, jsou nepravdivé a proto prosím všechny autory, aby to napravili, to znamená u všech těchto textů a to neprodleně. Ráda bych se zeptala, zda Evropská komise má nějaká sdělení pro náš výbor. Není-li tomu tak, máme zde jednu otázku, která byla položena Evropské komisi je to otázka naší kolegyně paní Grés a proto bych poprosila rovnou Evropskou komisi, aby nám poskytla odpověď. Máme zde pana Žana Markuse Skopu, který zastupuje Evropskou komisi. Máte slovo, pane kolego. Dobrý den a děkuji za tuto příležitost odpovědět na otázku e, EU neuznala přechodnou vládu na Gvinej Bissau, protože to nevzešlo z demokratického procesu a právě proto chceme samozřejmě, aby garantovali ochranu parku Varela Ovšem zde bohužel máme pouze omezené možnosti, pokud je například na naše zastoupení na místě nebo speciálního zástupce OSN, generálního tajemníka pana Ramose Sorty, který tam zastupuje OSN. To znamená, že jakmile bude legitimní vláda u moci, tak samozřejmě, že uděláme vše proto, aby ochrana biosystému i ochrana místních komunit byla začleněna do našeho dialogu s místními orgány. Samozřejmě, že se podíváme zatím na možnost občanské společnosti, která by v tomto mezidobí mohla hrát určitou roli při řešení tohoto problému. Vážená paní kolegyně Gres, chcete se k tomu vyjádřit? Nechcete? Dobře, a tím se dostáváme k bodu číslo 7 na našem dnešním programu. A to jsou výzvy v oblasti dvoustrané rozvojové spolupráce a rozvojové spolupráce EU z pohledu členského státu. A nyní mám veliké potěšení přivítat v našem výboru pana Pascala Kamfena, který je splnomocněným ministrem při ministru zahraničních věcí zodpovědným za rozvoj. My jsme nesmírně rádi, milý Paskale, že jste mezi nás přišel vyměnit si naše poznatky v této oblasti nesmírně aktuální, která se týká rozvoje pomoci. Samozřejmě vy jste bývalým europoslancem, znáte dobře Evropský parlament a jistě se mnou souhlasíte, že je velice důležité, aby v této oblasti všichni aktéři spolupracovali, pokud jde o ehm, stanovování a zároveň implementaci společné evropské, evropské politiky v této oblasti rozvojové pomoci spolupráce mezi naším parlamentem a samozřejmě i radou ministrů je zásadní pro kvalitní evropskou výstavbu v této oblasti pro evropské záležitosti v této oblasti a právě proto jsme nedávno naši koordinátoři přijali tuto iniciativu zvát do našeho výboru zástupce členských států pro výměnu názorů v této oblasti, která nám leží na srdci, to znamená v oblasti rozvoje. Je to nesmírně důležitá oblast, například především pokud jde o veřejné finance určené pro rozvoj, ať už na straně Unie nebo členských států. Je nám velice líto, že v nedávné době došlo ke snížení těchto částek na straně některých členských států a nejenom těch, kteří byli nejvíce postiženi postiženi ekonomickou krizi. Tento vývoj nás samozřejmě zneklidňuje je obtížné v tomto ohledu nezmínit se o potřebě meziinstitucionální dohody, pokud jde o finanční víceletý rámec Evropské unie pro léta 2014-2020 a dopady této dohody na nástroj financování pro rozvojovou pomoc a zároveň na financování spolupráce se zeměmi AKT. Proto nyní dovolte, milí kolegové, abych nyní dal slovo panu ministru Kalfinovi pro úvodní slovo. Vážený pane ministře, prosím. Merci, madame la présidente. Merci, euh, chère Eva. Je suis... Euh, Děkuji, milá Evo. Jsem opravdu nesmírně rád. Děkuji vám za toto pozvání. Ano, a pokud vím, tak jsem první ministrem, který se zabývá touto problematikou a který reagoval pozitivně na toto vaše pozvání. A skutečně doufám, že po mně budou následovat další v těch dalších týdnech a měsících. Ano, jde o zásadní otázku. Je důležité si vyměňovat názory, Samozřejmě já jsem sice nepracovala v tomto výboru, ovšem byl jsem členem Evropského parlamentu, byl jsem zodpovědný za vnitřní trh a ekonomické záležitosti, pracoval jsem v těchto výborech a proto samozřejmě jsem si vědom toho, jak je důležité udržovat kontakty v této oblasti především mezi vaším parlamentem a národními vládami, tak aby naše politiky byly koherentní. A pokud jde o rozvojovou pomoc, ta je samozřejmě součástí politik, politik, které sdílíme, politik, které jsou důležité pro členské státy na jedné straně a Evropskou unii na straně druhé. Já osobně eh, skutečně si myslím, že evropská vlajka, to je trošku i, evropsk, i naše francouzská vlajka a francouzská vlajka je zároveň evropskou vlajkou a právě proto se opravdu snažím, aby zde došlo ke koherentnímu postupu mezi tím, co děláme my na naší straně, pokud jde o naše odpovědnosti na národní straně u nás teda ve Francii a tím, co se děje na evropské úrovni. Pokud jde o pomoc, o strukturu, kterou poskytuje Francie, dvě třetiny toho, co poskytujeme, jednotlivým zemím, rozvojovým zemím. Ty v podstatě to kanalizujeme přes Evropskou unii, tyto prostředky asi 20%, trochu méně než 20% této pomoci, rozvojové pomoci, financují přímo naši daňoví poplatníci. A to si myslím, že tyto dvě čísla hovoří sami za sebe, hovoří jasně o tom, jak národní politika a zároveň evropská politika musí jít ruku v ruce. Než budu hovořit o této integraci, o tomto propojení mezi národními politikami a evropskou politikou v oblasti rozvojové pomoci, možná bych se měl trošku zamyslet a pohovořit i o těch změnách, ke kterým dochází na celém světě. A naše Samozřejmě rozvojová politika musí brát v potaz i rozvoj, ke kterému dochází ve světě na rozdíl od 70. či 80. let minulého století. My už již v současné době nežijeme ve světě zemí OECD, které by geopoliticky dominovaly nebo ekonomicky dominovaly světu. Vidíme zde, že dochází samozřejmě k takovému, řekněme, vyrovnání, dohánění mezi těmito ostatními zeměmi, to znamená mezi novovznikajícími zeměmi, ekonomicky eh, silnějšími, které se stále čím dál tím mocnějšími v tomto ohledu a na druhé straně země OECD, čili naše politika, rozvojová politika, to znamená, je právě se rozvíjí v tomto kontextu těchto novovznikajících, nově nastupujících ekonomik a to je velice důležité, i když samozřejmě, že to vyrovnávání zatím není, například v oblasti obchodní, sociální, environmentální a tak dále. Ovšem v té rozvojové části již vidíme určitý pokrok a právě proto musíme o této naší politice uvažovat z tohoto nového hlediska. A pokud jde o toto nové rozložení sil, druhým elementem je bohužel i to, že v důsledku klimatických změn Například Světová banka o tom hovořila nedávno v minulý týden ve své zprávě Předtím to mm, byly jiné instituce, které o tom hovořily. První hrozbou rozvoje, rozvojové pomoci, pokud jde o dětskou úmrtnost, o bezpečnost potravinovou a tak dále tak tou první hrozbou je právě klimatická změna. Čili o rozvojové pomoci, o naší politice v této oblasti již nemůžeme uvažovat s, um, s ohledem na to, k čemu docházelo v 80. a 90. letech. Ne, ale musíme právě uh, hovořit o těchto dvou nových elementech a vyvodit z toho důsledky. Já jsem už přes rok zodpovědný za tuto problematiku a máme vlastně už takové čtyřměsíční období konzultací se všemi zúčastněnými stranami, různými aktéry, občanskou společností, tak abychom vytvořili naši politiku, abychom v podstatě přizpůsobili tuto politiku této nové realitě, novým skutečnostem, novým elementům. A věc, které bych se chtěl věnovat jako první, je otázka Mali. Vy jste se zmínila, vážená paní předsedkyně, o problematice Sahelu, lidských právech, i když jste se nezmínila pouze teda o Mali, ovšem Mali samozřejmě nás zaměstnává téměř každodenně. A pokud jde o rozvojovou pomoc, tak tam v podstatě se snažíme v této problematice spolupracovat s EU. Jak víte, v Francie tam je přítomná ve třech dimenzích, to znamená jednak vojenská pomoc, to o tom se nebudu zmiňovat, a podobně, je to politická přítomnost, tam došlo k velikému pokroku. Před několika dny v Wagadugu došlo k podepsání dohody, pokud jde o další, o, o volby, které proběhnou na celém území. A dále je to ta dimenze rozvojová. Ano, ve vojenské oblasti samozřejmě komentáře mohou být různé, co dělají členské státy, co dělala, co udělala Francie, co udělala Evropská unie v této oblasti. Ovšem pokud je o tu rozvojovou dimenzi, tak tam všechno probíhá opravdu na základě dohody, společné dohody a společné práce. 15 května jsme poprvé organizovali takovou konferenci dárců, které spolu předsedal jeden členský stát, v tomto případě to byla Francie a zároveň Evropská unie. Bylo to poprvé, poprvé, co jsme v rámci takové konference spolu předsedali tímto způsobem. Evropská unie na jedné straně, na druhé straně členský stát, tak aby jsme mobilizovali mezinárodní společenství v této oblasti rozvojové pomoci a myslím si, že se nám to povedlo. Protože se nám povedlo získat 3,2 miliardy eur na straně mezinárodního společenství na dvě následující léta pro rozvoj Mali, je to veřejná služba, ekonomický rozvoj a tak dále. Evropská unie, především Francie, se musí snažit, aby jsme dostali těmto závazkům. Jednak teda to jsou ty finanční závazky mezinárodní společnosti ale zároveň závazky, které vidíme například v oblasti mm, transparentnosti, dobré zprávy a řízení na straně Mali, protože tyto samozřejmě finanční závazky jsou propojeny zároveň s určitými kontrakty, právě s tím textem, který byl podepsán nedávno, asi tak eh, před měsícem přímo zde v Bruselu. Čili jsou to propojené záležitosti. Pokud jde o Mali, rozpočtové otázky. Samozřejmě to je další oblast, o které jste mě požádá, abych trošku pohovořil. Francie eh, v rámci tohoto úsilí rozvojového, pokud jde o eh, rok 2000. 12-2013, eh, tam máme 0,46%, pokud jde o tuto pomoc a pokud jde o rozpočet, pokud jde o celkový rozpočet, tam jsme ho rovněž zachovali díky tomu, že máme k dispozici 10 z té daně z, z finančních transakcí, kterou jsme my již v roce 2012 uplatnili ve Francii. Rád bych zdůraznil, a tomu se budu ještě věnovat, že u nás probíhá i evropská rozpráva k tomuto tématu. Já bych samozřejmě rád obrátil vaši pozornost, abyste hráli v této rozpravě aktivní roli pokud jde o financování nebo návrh rozpočtu pro 2013, tak jak byl přijat na konci loňského roku, tak tam jsme právě věnovali 10%, které budou pocházet z tohoto, z tohoto zdaňování finančních transakcí eh, rozvoji. A například hm, bychom, Například máme 30 milionů eur, které jsme právě získali tímto způsobem, a můžeme financovat pomoc dvěma milionům dětí v Sahelu. Podle mě je to opravdu důvod k eh, uspokojení. Jednak, že jsme vytvořili tento nástroj a jednak, že jsme byli schopni část těchto financí věnovat rozvojové pomoci. Samozřejmě, že nyní hlavním úkolem hlavním úkolem je, aby takové možnosti byly v celé Evropské unii, abychom rozšířili tyto možnosti. Samozřejmě, že víte, že rozpráva o zdaňování finančních transakcí probíhá v celé Evropě a rád bych, abyste opravdu tam hráli aktivní roli v této rozprávě, tak aby část těchto příjmů se věnovala na rozvojovou pomoc a aby ta daň byla co možná nejvyšší, aby ty částky byly opravdu co možná nejvyšší, ta sazba, tak abychom opravdu samozřejmě Eh, před několika měsíci víme, že Evropská komise eh, přišla s, eh, s tím prohlášením, že by to mohlo být mm, dosáhnout až 30 5 miliard eur. To znamená, že i kdybychom, řekněme, malou částku mohli využít pro rozvojovou pomoc, tak by to byla obrovská pomoc k tomu ročnímu rozpočtu, který ještě máme k dispozici pro rozvojovou pomoc na evropské úrovni. Čili Francie opravdu několikrát oficiálně slově pana Olanda velice jasně již o tom hovořila a bojuje za to, aby část této daně z finančních transakcí byla věnována rozvoji. Jednak jsou to i inovační finance, to není pouze daň z finančních transakcí, ale zároveň například soukromé možné eh, fondy financování tohoto kapitálu. Ano, my samozřejmě, že se snažíme navýšit i naše veřejné zdroje, které máme k dispozici, ovšem víme, že to nikdy nebude dostatečné, čili veliká část rozvojové pomoci je investována soukromými financemi. Samozřejmě, že to je zapotřebí, je to něco, co je důležité. Ovšem tyto investice musí splňovat určité podmínky, tak aby skutečně pomohly rozvoji, protože jinak by mohlo dojít například k tomu, že eh, tyto při, soukromé i, i, finanční zdroje nejdou na rozvoj celé, řekněme, země, ale pro nějaké negativní, nekalé praktiky v oblasti zneužívání přírodních strojů a tak dále. Čili právě proto nám to leží na srdci. Na jedné straně zde vidíme. Jednak jsou to ty podmínky sociální, environmentální, které tyto soukromé finance musí rovně splňovat toto investování. A zároveň samozřejmě všechny ty ostatní fondy, které, aby skutečně směřovaly k rozvoji, k rozvojové pomoci. Dvě výzvy, které jsou zde nesmírně důležité. Jednak je to oblast zemědělství, to je první důležitá oblast. Musíme investovat více do této domény, protože to je jedna z lekcí, mm, o které jsme se poučili, když v roce 2007-2008 došlo k, náru, k narůstání cen Eh, primárních surovin, ale zároveň, aby tyto investice odpovídaly určitým podmínkám výboru pro potravinovou bezpečnost, mezinárodní organizace eh, pro výživu a tak dále, například rozhodnutí z loňského eh, investic, informace z dubna letošního roku. To znamená, že všechny tyto eh, investice eh, na naší straně, francouzské straně, naší agentury, která se zabývá touto záležitostí, musí samozřejmě odpovídat podmínkám respektování sociálních podmínek, místního obyvatelstva, transparentnosti jednotlivých pravidel, životního prostředí a tak dále. Čili je velice důležité, ano, potřebujeme více soukromých investic v této oblasti, zemědělství to je pravda, ale musí samozřejmě odpovídat podmínkám FAO, Mezinárodní organizace i mezi Mezinárodního výboru pro potravinovou bezpečnost, čili Francie je, se aktivně angažuje v této oblasti, pokud jde i o stanovování těchto principů, těchto zásad, tak abychom veřejné finance například nedoplňovaly u těchto soukromých investic, pokud nerespektují pravidla FAO. A dále například těžba, těžební odvětví. To je druhý příklad díky Evropskému parlamentu v této oblasti. Zde máme směrnici, která je ambiciozní, pokud jde o řízení této oblasti, finančních toků, transparentnost mezi evropskými podniky, státy, ve kterých fungují, pokud jde o těžařství. A my podporujeme veškeré iniciativy v tomto ohledu. Samozřejmě, že to bylo jednak nastoleno na radě ministrů. My jsme se snažili aby došlo k pokroku i na straně zemí, které trošku váhaly v této oblasti se, spojenými, se spojeným královstvím jsme i na G8, o tom hovořili Kanada, rovněž podpořila tento přístup, podobně jako my a Spojené státy a na G8 se opravdu snažíme um, pokročit v této problematice a na G20 bychom chtěli pokračovat. To znamená, pokud je o řízení v této oblasti těžařství, abychom měli takové rovnocené podmínky, tak aby americký text, kanadský text, evropský text, abychom z toho vytvořili určitý světový standard, pokud jde o transparentní, inteligentní řízení příjmu, které pochází z těchto těžařských odvětví. A pokud jde o boj proti finančním únikům, daňovým únikům, to je vám rovněž velice blízké téma. I zde jsme přijali mnoho různých iniciativ, velice stručně se tomu budu věnovat. S Norskem například ehm, jsme loni byli první, kteří jsme financovali takovou studii proveditelnosti určité iniciativy, které se říká inspektor, des Ampousants Frontier, to znamená inspektoři bez hranic. Ano, vše, co je bez hranic, akronomové, inženýři, lékaři a tak dále. Nyní zde budeme být dokonce tyto inspektory platby placení daní. To si myslím, že je rovněž velice pozitivní iniciativa. Je to iniciativa, kterou OECD by chtělo oficiálně přijmout asi někde na konci letošního roku. Tato iniciativa by měla rovněž posílit tuto konkrétní pomoc, rozvojovou pomoc zemím na jihu v boji proti daňovému úniku. Čili to jsou různé prvky, které podle mě nestojí státní rozpočet ale jsou to důležité iniciativy. No a pokud jde o ten, tu rozpočtovou částku 0,7, tam bych chtěl hovořit trošku z takového širšího pohledu. Mnoho aktivit jsou důležité v oblasti rozvoje pomoci a nemají žádný dopad na rozpočet, tak jak jsem o tom hovořil, například ty podmínky organizace FAO nebo těžební průmysl a tak dále pokud to má nějaký dopad na rozpočet, tak bychom se nad tím měli i zamyslet, protože když budeme hovořit o rozvojové pomoci pouze jakožto o veřejných financích, které pomáhají této politice, to je příliš omezující a neodpovídá to skutečné rozprávě, skutečnému stavu dnešního světa. To znamená, že samozřejmě, že prostě budeme spokojeni s rozpočtem, který máme k dispozici. To ne. Ovšem, ta rozpočtová rozprava prostě musí být zasazená do širšího obrázku. I když já samozřejmě budu tím prvním v linii, který bude bojovat eh, za to, proto, aby teda pomoc eh, v rámci sousedství a tak dále by nebyla snížena. Já si myslím, že je velice důležité, že udržujeme konstantní angažování této oblasti. Čili ano, samozřejmě, že je to velice důležitý aspekt debaty o rozvojové pomoci, ovšem není to pouze rozprava o rozpočtu, dámy a pánové. Já myslím, vážená paní kolegyně, vážená paní předsedající, my jistě pokud budeme hovořit o nějakých um, provozních stazích, operačních stazích, konkrétních mezi členským státem a Evropskou unii, tam se rovněž tomu mohu velice rychle věnovat my samozřejmě chceme, abychom měli takovou mnohem více společných programů. Asi v minulosti jsme, když jsem začínal v této práci, měli 4 až 5 zemí v této oblasti. Zde je možnost do budoucna mít dokonce až 40 zemí zapojené do, do, do, do společného plánování. To jsme opravdu nesmírně spokojeni s tímto rozvojem. Řekněme, především v té oblasti, kde Francie historicky hrála velice důležitou roli. Samozřejmě, že musíme v této oblasti zjedno, se snažit o zjednodušení um, problému na straně našich partnerů a zároveň zvýšit účinnost naší pomoci. Já jsem vždycky chtěla, aby to bylo všechno integrováno, protože například 20 Evropského nástroje pro rozvoj, já bych byl opravdu rád, aby jsme věnovali boji proti klimatickým změnám, protože je zde takové, takový obrovský paradox na mezinárodní scéně, jsou tam mm, ty, ta agenda po roce 2015, udržitelný rozvoj a tak dále. Evropské stanovisko jsme přijali před několika týdny ministry pro rozvoj zde v Bruselu, čili je tam určitá snaha o konvergenci těchto agent. A při programování pro období 2014-2020, to znamená po roce 2015, my bychom chtěli zaintegrovat tuto novou vizi, tuto novou strukturu, ovšem klimatické změny zůstávají stranou. To je trošku paradoxní a pan komisař Pibalx by se tomu měl věnovat, uvidíme, jak to dopadne. To znamená, těch 20% této obálky fondu FED bychom měli věnovat boji proti klimatickým změnám. Naším cílem je ještě ambicioznější cíl. Naše francouzská agentura pro rozvoj 50 by se mělo věnovat právě této oblasti. Jednak to bude um, rozvoj, 50 financí pro rozvoj a 50 půjde pro boj proti klimatickým změnám. To mi velice leží na srdci a zároveň je to zásadní pro Francii obecně, protože jistě víte, že konference o klimatu, která proběhne právě u nás ve Francii v roce 2015, tam bychom chtěli nalézt dohodu, kterou se nám nepovedlo nalézt v Kodani z, z klíčových úkolů je nalézt určitou kvalitní rovnováhu na jedné straně mezi rozvojovou pomocí, rozvojem a bojem proti klimatickým změnám, čili snažit se opětovně zvážit, promyslet naši politiku, rozvojovou politiku, rozvojové pomoci v tom kontextu těch nových hrozeb. První hrozba, jak už jsem se to zmínila, je právě klimatická změna. A já si myslím, že to je rozumné a je to jedna z hlavních priorit i mých aktivit v mé funkci. A na závěr, pokud byste chtěli získat nějaké další informace o tom, co jsme udělali v této oblasti za posledních 13 měsíců, zde někde máme údajně k dispozici u vchodu v angličtině a ve francouzštině takovou zprávu pro vás, pro všechny, kteří eh, dáte přednost angličtině, je to samozřejmě v obou jazycích k dispozici. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, Paskale, děkujeme, vážený pane ministře, říká paní předsedající. A nyní dávám slovo okamžitě našim poslancům. Pan Gerenz je první. Euh, merci, madame la présidente. Euh, merci aussi d'avoir... Euh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Zároveň bych rád poděkoval za organizaci tohoto setkání. Již měsíce jsme žádali o to, aby ministři, kteří jsou zodpovědní za rozvoj, mezi nás přišli, vážený pane Paskale, Vážený pane ministře, jsem nesmírně rád, že jste mezi námi. Já jsem opravdu nesmírně rád, že jste nám předložil tyto kvalitní informace. Pokud jde o mé otázky, určité úvahy. Ano, máte pravdu, že se nesmí točit naše rozprava pouze o rozpočtu o těch 0,7%. Je důležité. Ano, protože ano, je to na jedné straně těch 0,7%, ovšem na druhé straně je to samotný systém, o kterém bychom měli uvažovat a právě proto sdílím vaše názory na tuto problematiku. A pokud jde o ty aktivity, které nás nic nestojí z toho rozpočtového hlediska, o který jste se zmínil, tam bych se rád zeptal, pokud jde o francouzskou agenturu pro rozvoj a jejich aktivity v, ro, v rozvojových zemích. Zmínil jste se o tom, pane ministře, že FED financuje pouze projekty nebo programy s těmi aktéry, kteří opravdu plní veškeré ty hlavní linie, hlavní směry a podmínky Mezinárodní organizace FAO. Výborně. Ovšem, jak donutit, aby teda došlo k respektování těchto hlavních směrů FAO i ze strany ostatních aktérů. Víme, že Francie je aktivní v Senegalu, v Etiopii, v Mali a tak dále. Čili všichni, kteří jsou zapojeni do daných re, eh, projektů, musí samozřejmě respektovat tyto podmínky a řekněme například u Číny, tam byly veliké problémy, jak víme, čili jak dosáhnout toho, aby teda jednotliví aktéři respektovali všichni. To znamená jednotlivé podmínky, aby teda všichni aktéři respektovali všechny ty hlavní směry. A pokud je o Evropský fond pro rozvoj, to je další věc, zmínili jste se o tom, že těch 20% by mělo být věnováno boji proti klimatickým změnám. Naše diskuse zde v našem výboru probíhala na toto téma již měsíce, možná dokonce již roky. Pokud jde například eh, peníze, které věnujeme k eh, tomuto boji, by měly být nějaké dodatečné prostředky, nebo spíše by měly, měla to být součást stávajícího rozpočtu. Většina z našeho výboru se domnívá, že by to měly být dodatečné finanční prostředky. Paní Hedegard eh, jsme to řekli. Ptala se, zda bychom akceptovali to, aby část tohoto rozpočtu byla věnována boji proti klimatickým změnám. Čili toto je náš názor, většinový názor a proto bych se rád zeptal, zda nebo do jaké míry s tím souhlasí. A poslední záležitost tak 12 zemí, pokud vím, v Evropské unii dělá všechno pro to, aby respektovali závazky těch, především teda těch stanovit 0,7 Jiné země se trošku obávají, jednak jsou tam ty podmín, situace krize a tak dále. Všem my samozřejmě, my chceme, aby ta výměna názoru byla otevřená, abychom věděli, kam až můžeme na, zajít, až jak můžeme utáhnout ten opasek, jakým způsobem využít ty finanční prostředky a zda můžeme. A zároveň, jak tlačit na členské státy. Vidíme, že ty, pane ministře, se na naší straně, co udělat, aby ostatní členské země respektovaly tyto závazky, které podepsali. Děkujeme, pan Bergman. Merci, madame la présidente. Bienvenue au ministre français. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vítám mezi námi pana ministra. Já si myslím, že je to opravdu velice dobré, že jste mezi námi a doufám, že ostatní ministři budou následovat vašeho příkladu. A zdá se, že si tykáme všichni, Šárle. Znalo jste, že, že Charles vám tykal? Ano, teď jsme bývali kolegové všichni, tak si budeme tykat. Ano, a obracím se na Francii kterou zde představuje to je právě vy, Pascal, no ale budu, budu mám tykat, čili pět záležitostí. Nebo jak bych začal? Asi tři evropští poslanci přišli s takovou myšlenkou Evropského roku pro rozvoj. A tím rokem by měl být rok 2015. To znamená, že bychom se věnovali právě Eh, našim vztahům s rozvojovými zeměmi, rozvoje pomoci. A Evropská komise s tím souhlasí a zdá se, že jsou členské státy, které zde mají určité pochybnosti ohledně této příležitosti, tohoto návrhu. Já bych se zeptal, co si teda, kde, jak je na tom Francie, co si myslíte o těchto zemích, rád bych věděl, které jsou to země, bylo by potřeba je opravdu pranýřovat, poukázat na ně, to je první věc, čili co vy ve Francii si o tom myslíte a zda si myslíte, že by bylo dobré, abychom, řekněme, právě v roce 2015 mohli hovořit o této budoucnosti rozvojové pomoci. Druhá věc, ano, nejsou to pouze peníze. Ovšem, kdy bude Francie konečně plně těch 0,7% rovněž? A poslední věc, to je ten roz... Ta krá, ano, krátká, krátká otázka, stručná. Evropa. Ne, již nechce poskytovat tuto rozvojovou pomoc, které mají HDP vysoké a tak dále. Já vím, že eh, tam se změnila i kritéria, pokud jde o rozvojovou pomoc, například země jako Indie, ta se může perfektně rozvíjet sama. Ovšem, jak Francie nahlíží na tuto diskuzi o diferenciaci těchto přijímajících zemí, těchto beneficientů? Já jsem byl zpravodajem Evropské rozvojové pomoci a zdůrazňoval jsem tam naše roli EU že bychom měli využít toho potenciálu této, řekněme, přidané hodnoty, především politické přidané hodnoty. Prostě Evropská unie, to je něco více než pouze těch 28 dárců. Je to i ta politická rola, politická dimenze EU, čili já jsem zdůrazňoval přístup, který by zdůraznil respektování uh, evropsk, eh, respektování lidských práv a tak dále. Čili jak vy nahlížíte na té, tu roli členských států na jedné straně a EU? Nizozemí například snížilo o 25 svůj rozpočet a přitom chtějí, aby Evropská unie hrála důležitou roli v této oblasti, pokud jde o dodržování dětských práv, jak byl velice rád, aby to Francie rovněž podpořila. Co se to myslíte? A poslední záležitost. Co si myslí francouzská vláda o konceptu zemí AKT? Podle mě je to spíše koncept založený na určitém přístupu koloniální, není založen na konceptu boje proti chudobě, ani ne na nějakém zdravém mezinárodním základě, podle mého názoru. Proto bych se rád zeptal, co si myslí Francie o této situaci. Zda nyní na čase, abychom se zeměmi AKT, které všechny vědí velice dobře, že dochází k obrovským změnám. Prostě jsme téměř 100 let po koloniální Mm, období, mm, všem, takže i oni na to nahlíží tějiž jiným způsobem, čili prostě rád bych věděl, jaký je váš názor na ten koncept naší spolupráce se měmi AKT. Děkuji a slovom paní Gres, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Pouze několik eh, krátkých otázek, jestli dovolíte rád. Děkuji eh, vám, vážený pane ministře, za mm, tvou zaangažovanou Jsme opravdu nesmírně, mm, nás to těší, především ten přístup eh, k rozvojové politice, rozvojové pomoci, který by neměl být pouze eh, založen na rozvojové pomoci a rozpočtových záležitostech. Ovšem i přesto jsou to záležitosti, řekněme, které mohou být trošku destabilizující, některé otázky mohou být trošku citlivé. Samozřejmě není možné, abychom zde měli nějakou politiku rozvoje, aniž by jsme měli politiku udržitelného rozvoje, čili je to i otázka koherence mezi politikou rozvojovou od samotného počátku našeho fungování, našeho výboru. To bylo naším hlavním tématem. První otázka. Co by mohl udělat francouzský minister pro to, aby tato koherence nebo koherentní přístup byl prioritou v našich externích aktivitách na úrovni Evropské unie? A dále biopiráctví. To je další otázka. Já jsem předložila takovou zprávu z vlastní iniciativy, která již byla odhlasována na plenárce, čili o tom tabu jsme začali hovořit. Ovšem musí ještě dojít gratifikace a uplatnění protokolu z Nagoje. Asi nás to nepřekvapí. Tento návrh komise je takový velice nevyvážený a v neprospěch rozvojových zemí. Čili otázka zní, co udělá Francie, pokud jde o tento návrh Evropské komise, legislativní návrh Evropské komise. Zda je Francie připravena přijmout tuto, tento návrh, který eh, je návrhem v neprospěch rozvojovým zemím. Dále je to Belomonte. To je eh, projekt na Rio Singu, je to třetí největší přehrada po eh, eh, čínské a přehradě Being. Ovšem, pokud vím, tak tam došlo opravdu k obrovskému odporu na straně místního obyvatelstva, když teda eh, by tam došlo k vystěhování celých vesnic a tak dále. My Ovšem chceme, aby se tam do toho zapojilo několik eh, evropských podniků, například Alstrom, francouzský podnik, eh, který údajně ale se stáhl z tohoto projektu, protože tam došlo k obrovskému porušování lidských práv. Celá záležitost je před soudním tribunálem. Já jsem eh, na to upozornila paní Eštonovou, paní Jolie jsme hovořili opravdu s nejvýše postavenými eh, lidmi v této oblasti. Komise je taková velice váhavá, jak se na to dívá Francie, jaké je zde manevrovací pole, pokud jde o francouzské podniky aby se stáhly eh, z, těch, z tohoto projektu, který by znamenal nedozírné katastrofální následky ze sociálního a environmentálního hlediska. A dále mm, ty sám se zmínil o environmentálních sociálních záležitostech, které jsou velice důležité. A proto se ptám, jak eh, z toho udělat určitý závazný postup, aby teda naše evropské podniky musely závazně plně dočte sociální a environmentální podmínky u těchto projektů. A poslední otázka, to jsou eh, modifikované organismy. Já bych velice ráda poděkovala za tvou práci v této oblasti GMO, především i bych ráda poděkovala francouzské agentuře pro rozvoj, která se v Dubnu rozhodla, že již nebude financovat ani eh, financování těchto GMO eh, osiva ve Francii, to je velice důležité. Ovšem, nedávno pan Bill Gates u nás například hovořil o pozitivním dopadu těchto organismů v boji proti eh, chudobě a v boji proti hladu. Víme, že mm, oni financují například i Monsanto, zatímco Eh, většina, většina afrických zemí bojuje proti těmto, tomuto osivu a proto mm, jak bychom mohli podpořit naše členské státy, aby teda opravdu eh, šli tímto směrem a co si myslíš, eh, nebo podle tvého názoru, jak se na to dívají naši jiní evropští partneři. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní poprosíme Evropskou komisi pan Vincent Grimo. Euh, děkuji paní předsedající a děkuji panu Konfánovi za jeho proslov. Měl bych eh, tři slučné připomínky. Já eh, nechci rozšířovat seznam otázek. Tak to první je taková spíše poznámka. Eh, bylo na evropské úrovni podniknuto mnoho kroků, zejména díky Evropskému parlamentu a komisi. Eh, je, jde tedy o to, že tady máme eh, přístup mezinárodní a je také třeba posílit to, čeho bylo již dosaženo na, právě na té mezinárodní úrovni. Nicméně Potřebujeme eh, zlepšit synergie mezi oběma úrovněmi. Jinak eh, samozřejmě je pravda, že rozvojová politika není jenom o penězích, ale také o závazcích a eh, celkově, celkové investiční orientaci. My bychom neměli se soustředovat pouze na těch celkových 70%, ale spíše eh, žádat členské země, aby udělali více pro to, aby tohoto, této úrovně dosáhli a zejména eh, cílů do roku 2015. No a samozřejmě je to otázka týmové práci. A tady je třeba uvažovat eh, o způsobech spolupráce evropských zemí. Víme dneska, že více než polovina těch projektů je v rámci společných programů a já tedy hovořím o OECD a dalších mezinárodních fórech. Prostě všechny členské země by měly pracovat jako tým. A to je zejména důležité mezi významnými evropskými partnery. Dobře, tak nyní, eh, Paskale, máte opět slovo. Závěrečné slovo. Děkuji. Děkuji za položené otázky. Je samozřejmě velice důležité, a abychom eh, se zabývali právě těmi rozpočtovými otázkami mm, celé věci. My jsme nacházíme v situaci, kdy nám chybí eh, každopádně kolem 4 miliard, 4 miliardy eur ročně, abychom se dostali právě na ony 0,7% a v současné době prostě nejsme toho schopni. Protože současně s tím musíme provádět také reformu eh, pracovního trhu a tak dále. Čili eh, řekl bych, že třeba ve Francii Eh, opravdu je velmi málo porozumění pro to, abychom, protože musíme škrtat v rozpočtu, ale přitom chceme 4 miliardy navíc eh, pro rozvojovou politiku. To je problém. Eh, prostě problém té důstojnosti. Samozřejmě my můžeme připomínat členským zemím eh, jejich závazky 0,7 eh, samozřejmě. Jenomže hm, ty výsledky jsou tedy eh, potom takové, že stojí na protichůdných, protichůdných cílech a potřebách. No, v rámci D8, G8 eh, tady se podařil opravdu velký úspěch, pokud se eh, týče eh, toho rozpočtového angažma, zaangažovávání rozpočtu, abych tak řekl. A situace je taková, že britská společnost je určitě eh, jedna z řekněme, jedna z nejmocnějších tady, z nejsilněji eh, vyvinutých, z nejrozvinutějších eh, v Evropě. Ale z politického hlediska je to velmi těžké my samozřejmě nemůžeme jen pořád dokola opakovat tedy 0,7%, 0,7%. Samozřejmě potřebujeme proto ovšem také podmínky, eh, poněvadž eh, jsou to také otázky rozpočtu a máme tady samozřejmě také další země, eh, které mohutně krátily ve svých ve své pomoci. A proto je tak důležité, abychom usilovali o další věci, jako je třeba ta eh, daň z finančních transakcí a tak dále. Eh, to je, jsou všechno prostředky, eh, jak vyrovnat potom ty ztráty, mm, které, kterým tady čelíme. Ono Tady je třeba také ještě otázka eh, komunikace mezi českými zeměmi a komisí. No a co se týče hm, té koherentnosti, eh, my jsme se tady pokoušeli o pokrok, to je velmi důležité. Proto tady za několik dnů Eh, se sejde meziministerský výbor pro tuto pomoc. Je to poprvé po pěti letech. Eh, po pěti letech tedy se konečně schází ministři se zemědělství, eh, rybolovu, jich rezortů, aby se projednávaly otázky koherentnosti. My jsme samozřejmě toto téma řešili hodně dlouho dlouhá léta, dá se říct. A my tedy eh, budeme mít brzy první rozvojový zákon eh, ve Francii vůbec. No a samozřejmě Eh, uvidíme, jestli se nám eh, v tomto rámci bude dařit té konherentnosti. Eh, budeme jistě také spolupracovat s Perkyčany a podobně. Důležité je, aby každý rok došlo k vyhodnocování koherence. A to, sam, to souvisí také s klimatickými podmínkami a financováním klimatických změn, co samozřejmě musí být prostředky navíc, tak eh, to chápeme. Ale je tady určitý paradox. My tedy vydáváme vždycky eh, určitou částku, řekneme jedno euro na to, aby což má potom nedostatky a negativní důsledky eh, na klima a pak eh, vydáváme další euro na to, abychom to napravili. Eh, klimatická změna to je jedna z našich výzev a rozvojová politika k těm výzvám patří také. A jestliže tedy říkáme, že je třeba různé oblasti spojovat, tak aby byly koherentní, no tak eh, otázka mm, klimatických změn k tomu patří určitě také. Já jsem tedy si, ze jakousi linii a osu své politiky eh, zvolil udržitelnost, ať už se týče rozvoje a Eh, vývoje a energetiky. My máme tedy eh, tříleté priority ve Francii a eh, na prvním místě stojí obnovitelné zdroje, přičemž do uhlí nebudeme investovat nic, pokud nebude řádné skladování a zachycování kysličníku uhličitého. No a samozřejmě Eh, pokud eh, nebudeme eh, naplňovat svoje slova, to znamená nebudeme vynakládat peníze na věci, které mimo jiné také narušují klima a další peníze, které to napravují, tak to bude postrádat smysl. My eh, nyní máme eh, Evropskou rozvou, eh, tedy francouzskou rozvou agenturu a snažíme se rozšířit její působnost například také do sociálních otázek. Nicméně my si musíme tedy udělat pořádek před vlastním Prahem, než začneme radit jiným. To už jsme víceméně udělali v energetice, zemědělství, rozmanitosti živočišných druhů a tak dále. No a Poté může nastat druhá fáze a e, můžeme říct tedy tak e, a e, pustíme se do toho společně. To znamená, že je, my máme tedy národní rozvojové agentury a často je to tak, že se účastníme stejných projektů. Jenomže jestliže Eh, máme třeba jiné, jiná pravidla u nás než v Německu, tak eh, jak z toho ven? To můžeme buď to eh, se vzdát vlastních pravidel, anebo vnucovat i nám jiným ta naše. No, tady bychom skutečně měli dělat jinak, protože takto potom můžeme jedině fungovat každý na svém písečku. E, to je de facto téma, o kterém hovoří také e, Gatesova nadace a opravdu nacházení konsensu v této oblasti je obtížné. Rozvojové agentury ve spolupráci se Světovou bankou vypracovali posílená kritéria a to také odpovídá našim zájmům. Je třeba na eh, globalizaci nahlížet jaksi globálně. Eh, prostě eh, není možné třeba používat praktiky a procesy, které jsou jinde nepřijatelné a také, hm, kdybychom tak dělali, tak to hm, by nám potom evropský daňový poplatník mohl otlouci o hlavu. Čili pokud bychom měli evropská pravidla a žádná jiná, tak proč ne, ale samozřejmě to musí být pravidla taková, e, která budou také konkurenceschopná. Jestliže tedy Eh, někdo se chce ucházet o nějakou zakázku, řekněme, u francouzské rozvojové agentury, pak to ovšem znamená, že eh, bude muset eh, leco splňovat, spoustu podmínek, prostě tak, aby to odpovídalo našim hodnotám. Samozřejmě by bylo ještě lepší, kdyby také podnikatelská sféra spolupracovala na základě těchto pravidel. To je důležité a to je také rozhodující prvek mé práce. Od října už nebudeme mít eh, žádné, žádná výběrová eh, řízení, která eh, nebudou tedy pro ty nebudou přístupná pro ty, kteří nebudou plnit mimo jiné i sociální kritéria. Teď eh, otázka ehm, těch ehm, eh, zemí, které eh, jsou tzv. emerging countries. Čili my jsme nyní ve stádiu přeskumu geografických strategií. Výsledky zatím nejsou, ale máme zde princip, podle kterého nesmí tedy docházet eh, nic, eh, nesmí být eh, financováno nic, co by souviselo také se státními převraty nebo Eh, nesmí eh, být eh, financovány žádné projekty v Číně, které jsou zároveň nekalým způsobem podporovány tamní vládou, takže toto je další pravidlo. Kromě toho jde také o e, zkušenosti a odbornost e, rozvojové agentury, čili to je e, věc, která také může ledaskomu přijít k duhu. A já si myslím, že to jsou věci, které jsou už úplně něco jiného než ty subvence, které jsme poskytovali dříve. Eh, my to už de facto aplikujeme na Čínu a nyní uvažujeme, že bychom to rozšířili také třeba na Brazílii, vzhledem k tamnější situaci. A když je řeč o Brazílii, eh, já tedy eh, musím říct, že tady nemáme žádné veřejné náklady, ale samozřejmě pokud si eh, podnik nějak spolupracuje s nějakou vládou na vlastní pěst, tak samozřejmě proti tomu nemůžeme eh, nic měnit, ale samozřejmě pracujeme také na pravidlech eh, pro právní odpovědnost spolupracujících firm. Ale tady docit pokroku, jak si na vlastní pěs je velmi obtížné a e, proto bych byl rád, kdybyste se tím zabývali jako rozvojový výbor. Evropský e, podnik, který si posčíná tak, že poškozuje e, zdraví nebo životní prostředí někde ve třetí zemi, tak Tady je třeba vyřešit odpovědnost. Těžko se volá odpovědnosti eh, mateřská firma. Tady nám prostě eh, chybí jakási eh, právnická globalizace. Bylo to v podstatě vlastně poprvé, když v podstatě nebyli odpovědní za to, za ten akt, za ten čin. Ovšem samozřejmě, že to mělo dopady na ostatní aktéry v rámci celého řetězce. Toto téma je přítomno, je přítomno v naší rozpravě, ve francouzské rozpravě. Samozřejmě, že pro nás je obtížné, abychom jednali sami, protože pokud tam Samozřejmě já tam nebudu hovořit o těch konkurenčních podnicích, evropský, neevropský a tak dále, francouzský, u jedného podniku tam je ta odpovědnost u druhého ne. Čili samozřejmě my se snažíme jednat co možná nejvíce v rámci národního určitého rámce. Ideální ovšem by bylo, aby se tomu věnovala Evropská unie. A myslím si, že právě váš výbor by mohl být takovým aktérem, mohla by právě taková rozprava mohla probíhat u vás a pře, nějakým způsobem mm, vlastně hovořit o legitimnosti celé záležitosti. A pokud jde o Nagoju, eh, Pirásy a tak dále, tam, jestli dovolíte, tam bych odpověděl písemně. A pokud jde o Mezinárodní Evropský rok pro rozvoj, oficiálně Francie podporuje tento nápad. Ta agenda pro rok po eh, roce 2015, to bude pravděpodobně po 31. prosince 2015. Ta finalizace celého kompromisu poslední tři měsíce roku 2014, první tři měsíce roku 2015. A právě proto si myslím, že jelikož to bude spadat do tohoto období, tak by bylo důležité, ano, i podle našeho názoru, aby rok 2015 se věnoval této problematice. My prostě budeme podporovat tuto iniciativu. Já zde nebudu samozřejmě pranířovat. Udělal bych to rád, ano, všem nevím, skutečně nevím, které členské státy to blokují na radě. A AKT. Otázka je po roce 2020, čili máme ještě trochu času. Jednak je to ta geografická strategie, to, na to bude mít dopad. My například ta zóna, my máme tu zónu prioritních zemí. Objektivně samozřejmě to pro nás znamená koloniální minulost. Samozřejmě máme trošku jiné, jinou zónu prioritní než například Velká Británie. A zda od, zahájíme nebo otevřeme nějakou novou kate, kapitolu to znamená priority eh, sice propojené s historickým vývojem, ale zároveň s objektivními faktory, které by mohly být samozřejmě přítomny v anglofonních i frankofonních zemích, v Africe. Ovšem, ta koherence. Samozřejmě, že chcete, aby ta pomoc byla co možná nejúčinnější, nejefektivnější, tam, kde máte určitě určitou již infrastrukturu, kontakty a tak dále, čili je to trošku i ta postkoloniální záležitost. Samozřejmě ta rozpráva probíhá, my rozhodneme nejpozději někde na konci letošního roku, pokud jde o ten rozvoj rámec, o kterém jsem se zmínil, možná již od července, tam budeme mít něco k dispozici. Samozřejmě, že si musíme položit tyto otázky a já prostě chci, abychom mohli zasahovat všude, kde je to potřebné. Samozřejmě, že ale prostě tam budou určité prioritní oblasti, prioritní země, protože řekněme například už jenom to, že sdílíme stejný jazyk a podobně, nebo naše kapacita a schopnosti v Senegalu je prostě mnohem ještě eh, mm, než malá, to prostě, mm, to mm, prostě tím nesmíme zavírat oči. Je zde určitá historická realita, nejde o to, že bychom zde chtěli nějak tu koloniální éru v ní pokračovat, ale prostě realita je taková. Děkujeme, říká paní předsedající. Milí Paskale, děkujeme za všechny tyto informace. Já skutečně osobně jsem nesmírně potěšena tím, že to, ten náš společný boj, který jsme vedli trošku za jiných podmínek v minulosti, že v tom pokračujete a že rozhodnutí G20, pokud jde o daňové ráje a tak dále, to má samozřejmě obrovský dopad na rozvoj země, že jsme v tom pokročili a zároveň v boji, pokud jde o zodpovědnost jednotlivých podniků a tak dále, filiálek. To je rovněž pro nás zásadní. Leží nám to na srdci. Několikrát jsme na to poukázali v našem výboru. Jsme nesmírně rádi, že Francie vede tento boj. Pro nás je to nesmírně důležité, pro nás v našem výboru. No vidíme zde takový ten rozpor, ten protiklad, ten, ty, ty určité, řekněme, uh, omezení těch projektů, například Belomonte, paní Gress se o tom zmínila. Ano, nebo finanční prostředky, které by měly chránit amazonský prales, což bohužel velice často naráží na zájmy nadnárodních společností, především těžařských společností, které prostě potřebují uh, samozřejmě jsou producenty energetickými v této oblasti a prostě je to určitým narušením určitého koherentního přístupu v oblasti rozvojové pomoci a rozvoje, který nám leží na srdci. Jsme nesmírně potěšeni tím, že Francie je na naší straně, tak abychom bojovali za, za to, aby zde skutečně i po právní stránce se museli sociální podmínky dodržovat. To je další boj, ve kterém musíme vytrvat. Čili ještě jednou, milí Paskale, moc krát děkujeme za to, že jsi mi nás přišel, za to, že se eh, podělil s těmi, s těmi problémy, pokud jde eh, o plnění závazku 0,7%, že s nám to trošku nastínil v jiném kontextu, z jiného pohledu. My samozřejmě doufáme, že i tato částka bude navýšena do budoucna a že veřejné mínění ehm, podle našeho názoru ehm, má větší pochopení pro tuto problematiku, než eh, jak eh, a co si myslí například francouzská vláda. Čili ještě jednou děkujeme za to, že si mezi nás přišel. A nyní, milí kolegové, podíváme se na bod číslo 8 našeho dnešního programu. Jde o zprávu panelu na vysoké úrovni pro program hospodářského rozvoje po roce 2015. Jistě víte, nepochybně, milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste ve svých rozhovorech pokračovali mimo je naši místnost, říká paní předsedkyně. Les gens sont contents de se retrouver. J'essaie de continuer quand même. Tak samozřejmě já jsou rádi, že se zde potkávají, to je příjemné, ovšem my budeme pokračovat, čili tato, tento panel na vysoké úrovni nedávno přišel ze svou předložil zprávu své práce. Paní předsedkyně říká, že chviličku počká. On va peut-être le demander de sortir. D'accord. Je vous demande de bien vouloir quitter la salle. Prosím, abyste opustili naši místnost a všechny dvoustrané rozhovory, aby probíhaly mimo náš sál. Děkuji. Merci. Bien. Donc, le panel de haut niveau. Čili tento plnil na vysoké úrovni těchto významných osobností, které se věnují programu pro rozvoj po roce 2015, nedávno zveřejnil svou zprávu pro tuto problematiku. Samozřejmě, že jsme velice očekávali tuto zprávu, která se týká budoucího světového rozvoje. Tato skupina na vysoké úrovni měla nesmírně obtížný úkol, panovalo zde mnoho různých názorů, stanovisek ohledně různých priorit, které by se měly stát součástí tohoto nového rámce tato zpráva byla obecně řečeno přijata velice pozitivně, ovšem vyvolala i určité obavy, některé důležité prvky bohužel zde nejsou obsaženy. Je zde určité zklamání například i na straně organizace Oxfam, které který hovořili především o tom, že v této zprávě se nedostatečně pokrývá boj proti nerovnostem. Další zúčastněné strany zase naopak eh, litují to, že zde nejsou zmíněny určité ukazatele, multifunkční eh, ukazatele chudoby, přístup k technologii, širok, mm, širokopásmové technologie, dále jsou to nerovnosti v oblasti příjmu nebo různé nerovnosti v oblasti HDP. Samozřejmě, eh, že my se budeme věnovat. My jsme rovněž věnovali pozornost různým aspektům této zprávy. Jsme spokojeni s tím, že klimatická změna se bude týkat nebo bude jednou z těch pěti hlavních eh, transformačních změn, jaký dopad to bude mít na další finanční prostředky, které potřebujeme v boji proti klimatickým změnám. My jsme na to neustále poukazovali. A dále je to například konsolidace míru. To je například jeden z hlavních faktorů v rámci čtvrtého transformačního prvku. Zdá to, my skutečně doufáme, že to sníží násilí ve světě, ale zároveň se obáváme, aby nedošlo k nějakému rozměnění veřejné eh, pomoci, protože například by tam mohlo dojít k zaučtování výdajů ve vojenské oblasti. A dalším eh, pátým prvkem této oblasti je například i možnost utvořit nové světové partnerství. Tam je důležité financování, rozvoje, koherence eh, politik této oblasti. Toto jsou témata, která nám leží na srdci. Samozřejmě, že to, naše úvahy v této oblasti budou určitým prvkem, eh, který se bude týkat i rozvoje v roce 2015. My jsme neustále se snažili přicházet s různými vylepšeními, různými návrhy, reformulacemi, ještě předtím, než válné shromáždění OSN přijme konečné prohlášení. A právě proto jsem nesmírně ráda, že je mezi námi dneska pan Antonio Vigilante, který je ředitelem zastoupení OSN a orgánu pro rozvojovou pomoc zde v Bruselu a zároveň třech zástupců organizace Concord, který jsou nesmírně aktivní v pilotním projektu Evropského task forceu této, tohoto orgánu Concord um, pro rozvoj po roce 2015. Je to pan Rudy de Meyer, paní Jean Leticia Saldana a pan Marius Vanders. Všechny vás mezi, ná, mezi námi srdečně vítám a nyní bych poprosila pana Vizianteho o úvodní slovo. Pane kolego, máte 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. E, pro mě to je jednoduchá úloha přednést tuto zprávu panelu na vysoké úrovni, protože to bude v zásadě takový ten popis a udělám to velmi stručně, neboť zpráva již byla rozeslána. Pokusím se možná jenom vypíchnout některé ty nové prvky, které v této zprávě máme. Nejprve bych chtěl říci, že cíle rozvoje po roce 2015, ať už jsou to, já nevím, cíle milénia, či ať je nazveme jakkoliv, jsou připraveny mnohem komplexnějším způsobem než minule, tedy bylo zapojeno mnohem více aktérů do tohoto procesu a také se využily nové technologie, například proběhl určitý průzkum online, což v minulosti zatím jsme nedělali. Eh, pracovní skupina OSN nebo respektive zpráva této skupiny bude rovněž eh, dána k dispozici generálnímu tajemníkovi a stejně tak byla vydána další zpráva, která se jmenuje zpráva o korporátní udržitelnosti a rozvojové cíle po roce 2015, což je něco, co vydali firmy nebo podniky, které také se připojily k těmto rozvojovým cílům. Já bych chtěl tady říci, že tato zpráva panelu na vysoké úrovni je důležitým vstupem, nikoli však jediným vstupem do té zprávy, kterou předloží generální tajemník v souvislosti s tím eh, generální schromážděním 25. září. A ještě předtím, než pohovořím o některých těch prvcích této zprávy, tak bych chtěl velmi stručně říci, kde se nacházíme, co se týče plnění těch cílů. Máme nyní rok 2013, takže ještě zpívají dva roky. Dá se říct, že ta sklenice je plná již více než z poloviny, protože bylo dosaženo cíle, co se týče snížení osob žijících v extrémní chudobě. Došlo k tomu, že se snížil počet eh, těch lidí v extrémní chudobě o nějakých 700 milionů 47% na 22%. Také byl splněn cíl v oblasti pitné vody a v současné době eh, tady situace je taková, že 1,2 miliardy lidí získalo přístup k pitné vodě v posledním desetiletí. Také co se týče plní cílů malárie a tuberkulózy, tak tyto cíle také jsou jasně plněny. A dále, co se týče toho eh, cílu osob žijících ve slamech, tak tady se cíl podařilo splnit více méně než dvojnásobně. Bohužel ale celkově došlo k nárůstu těch osob žijících ve slamech. Máme v současné době ten počet poměrně vysoký. Dále snižování hladu osob eh, trpících hladem, tam zatím jsme to ještě nesplnili, ale věříme, že do roku 2015 to je reálné, aby tento cíl byl splněn, protože ten ukazatel Eh, poklesl z 23 na nějakých 14%, takže se to snad dá splnit. Nicméně, dá se tedy říci, že celkově ta situace v plnění těchto cílů vypadá velmi dobře, ale zpráva tohoto panelu nás upozorňuje na to, že bychom neměli nikoho vynechat, protože prostě není taková situace, takový stav, jako že někdo je chudý či hladový jenom na půl. Tato zpráva panelu na vysoké úrovni bere v potaz nové parametry, nové ukazatele, které tam zatím nebyly, když se stanovily ty původní cíle, to znamená třeba změny klimatu nebo zvětšování rozdílu mezi zeměmi severu a jihu, také vysoký nárůst nezaměstnanosti, zejména u mladých lidí a rovněž ta nová celosvětová propojenost a úloha privátního sektoru v oblasti globalizace, dále demografické cíle, udržitelná spotřeba a všechny tyto faktory. E, zpráva o těchto globálních výzvách volá po určitém univerzálním všeobecném postupu, třeba, že pochopitelně ty cíle je potřeba zaměřit podle jednotlivých zemí. Nicméně tady tato zpráva hovoří o dvou zásadních transformačních změnách, které je potřeba provést, aby byly cíle splněny. Jednak tady je to moto, aby nikdo nezůstal vynechán z těchto změn. Za druhé, druhá změna je udržitelný rozvoj v cíli budoucího rozvoje Měla by to být tedy změny, které podpojí růst a udržitelný růst, nejenom růst tedy obecně, dále také budování míru a udržitelných institucí a dále budování nových globálních partnerství v oblasti těchto rozvojových rámců. Já si myslím, že panelisté jako takový si sami stanovili cíl, že stanoví nějaké principy, zásady, nějaké cíle, ne, ne ani tak nějaké, nějaký detailní popis, co by ten, který indikátor měl v sobě obsahovat. Ovšem, mm, velice důležité je to, a také to ostatně potvrzuje velmi důležitou úlohu Evropské unie, že se tedy tento panel na vysoké úrovni snaží stanovit nějaké jednotné cíle, univerzální cíle, které sice nejsou zcela závazné, ale přesto je možné je monitorovat. Eh, aby tohoto bylo dosaženo, potřebujeme určitou revoluci v oblasti zpracování dat, potřebujeme uh, různé podrobné informace, jestliže chceme sledovat eh, nerovnost nebo přístup k jednotlivým faktorům. Takže jaké cíle by se měly stanovit na národní úrovni a měly by se sledovat jejich plnění? Eh, jde o to, že by se měl sledovat vztah k relevantním pří skupinám a příjmům skupin. A to je podle mě jedno velmi relevantní doporučení této zprávy, alespoň já osobně to tak vidím. A to sice Jde o to, že eh, otázka nerovnosti se řeší takovým způsobem, že se říká, že ten, který cíl bude splněn jen a pouze, jestliže bude splněn pro všechny. To znamená, není možné, abychom nadále tady eh, čelili takzvané té tyranii průměru, protože ty průměry často ukazují situace mnohem více růžovou, než ve skutečnosti je. Čili eh, je potřeba provádět takzvaný ten mainstreamový monitoring sledování všech úrovní společnosti. Eh, ty data zahrnují 12 eh, cílů, kdy pochopitelně my si, tady není ta ambice taková dva roky dopředu stanovit, jaké přesně ty cíle by měly být. Možná jsou to spíše jenom takové návodné exemplární cíle, kterým směrem bychom se měli ubírat. Jsou tady jakési příklady těch rámců. Poměrně dobrý a kompletní příklad, který e, vychází z těch předchozích rozvojových cílů milénia. Takže jednak jsou tady ty minulé cíle, ale pak jsou tady nové cíle v oblasti energetiky, pracovních míst či efektivního vládnutí. A tímto bylo reagováno na celou řadu těch kritik, které tady zaznívaly v souvislosti s předchozím rámcem. Dále pochopitelně ta zpráva, mm, není možné ji chápat jako nějaký konec tohoto procesu, to jistě ne, takže je tady stále ještě prostor pro to více vyjasnit třeba, jak by měla být koncipována ta mezinárodní partnerství. V předchozí generaci tady byly ty rozvojové cíle milénia 8 a e, rovněž by se mělo dále hovořit o tom, zda ta nerovnost by se měla sledovat ve všech těch oblastech, jako je třeba mm, příjmy nebo přístup ke službám a zda vůbec někdy můžeme dosáhnout koncensu, co se týče toho, co to vlastně je rovnoměrné, rovné rozdělení zdrojů. Mm, aby byla zajištěna rovnost příležitostí, tak panelisté navrhují, aby bylo vždy ověřováno, že ty cíle a dílčí cíle jsou splněny ve všech kategoriích osob. A konečně bych chtěl říct ještě jednu věc. Eh, dvě věci, kterým se také panelisté věnují, jsou jednak financování, kdy jejich doporučení je takové, že by tady měl být nějaký jednotný rámec, který bude sledovat tok zdrojů generují v oblasti udržitelnosti, ekologické fondy, ekologické financování, ekologická ekonomika, čili taková koherentnost těch zdrojů v jednotném rámci, v jednotném rozvojovém rámci, protože jinak je zde riziko, že zde dojde k určité fragmentaci a možná i rozporuplným tokům zdrojů. No a konečně ještě jedna věc, také je zde doporučení, aby v rámci OSN bylo vytvořeno nějaké jednotné, jedno, ne místo, kde se bude sledovat provádění toho rámce a také bude každoročně vyprodukována určitá zpráva, která bude sledovat plnění těch cílů udržitelnosti. A také by mělo být koncipované nějaké fórum pro sledování pokroku. Jak jsem již řekl, tento proces ani zdaleka není u konce, ještě není dokončen. Je tady velice zajímavý jeden ten průzkum, který momentálně probíhá online a k němuž zatím se připojilo více než jeden milion osob. Jsou tady, vyplývají z toho určité zajímavé indikace, často velice překvapující, kdy <clears throat> se často hovoří o tom, že musí být zajištěno eh, průhledné transparentní vládnutí. To je něco, na co eh, se klade veliký důraz, eh, takže to je opravdu ten ta nová dimenze zprávy a vládnutí, která je hodně zdůrazňovaná v tom novém rámci. Dále probíhají také diskuse a konzultace na úrovni jednotlivých zemí. Na konci toho procesu by měly národní konzultace proběhnout v nějakých 100 státech. Ta účast do tohoto procesu je velice uspokojivá, zapojí se tam osoby jednot, různých věkových skupin, mm, sociálních skupin a tak dále. Čili já myslím, že můžeme říci, že tato zpráva panelu na vysoké úrovni velice ovlivňuje také to, co se děje na úrovni Evropské unie, což je jistě dobré, takováto konzistentnost. A já si myslím, že Evropská unie by měla opravdu klást veliký důraz na tu koherentnost a jednotnost, protože jedině, jestliže budete mít koherentní tok zdrojů, můžete zajistit to, že úsilí jednotlivých zemích na mezinárodní úrovni přinese danou politickou jednotnost, tu koherentnost. Já se domnívám, že politická koherentnost v oblasti rozvoje je opravdu velmi důležitá, klade se na ní důraz v mnoha a mnoha zprávách a nyní je potřeba ji nějak více konkrétnějším způsobem formulovat, protože bude velice potřebná a nezbytná pro ten nový rámec rozvojových cílů milénia. Já se tedy domnívám, že závěr jít ještě nad rámec eh, pokroku, jak to třeba bylo formulováno v tom posledním usnesení Evropské unie, Eh, a je to možná o něco méně zdůrazňováno na úrovni vysokého panelu, ale jsou to například ty cíle eh, chudoby, hladu, kdy chceme dosáhnout v roce 2030 toho čísla nula. Musíme tedy specifikovat, co přesně máme na mysli tou extrémní chudobou, já nevím, 1,25 dolarů a podobně, a nebo zda spíše chceme mít nějaké komplexnější, možná kvalitnější měření chudoby, tak abychom to mohli měřit a monitorovat lépe. A v současné době eh, se také doporučuje, aby byly přijaty národní cíle, národní měřítko chudoby k doplň, doplňkově k těmu mezinárodnímu měřítku. Takže to je z mé strany takto stručně vše, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní tady máme 15 minut pro další tři panelisty, takže si to rozdělte, jak vám to bude vyhovat pan Majer. Ano, já začnu a potom možná se přidají moji kolegové. Poděkoval bych nejdříve eh, za pozvání. Je totiž důležité, abychom eh, měli představu o tom, co je důležité v politických procesech. Čili tady bych potrhl důležitost spolupráce parlamentu s nevládními organizacemi, zejména Eh, pokud se týče výsledku eh, toho rámce po roce 2015. Eh, jaký pocit máme z této zprávy? Já se domnívám, že obecně se dá říci a v podstatě tady máme různé reakce na, od různých nevládních organizací z různých částí světa. Nicméně ta Zpráva je trošku lepší, než jsme čekali a o něco slabší, než jsme doufali. Eh, musím říct, že po tom eh, vysokém panelu na Bali před pár týdny jsme měli dost velké obavy, poněvadž eh, obíhaly takové předběžné náhledy různých edičních, editačních zákroků do textu. Takže eh, z tohoto zasedání vzešly určité reakce a taky od eh, nevládních organizací. Zazněla tam také vysloveně varování, eh, že přes tuto rudou linii nelze a tak dále. Pokud se toho výsledku týče, musíme říci, že ten text skrývá velký potenciál. Je zde mnoho prvků, některé eh, věci jsou zde vyjádřeny také odvážným jazykem, čili eh, to vedlo k určité úlevě. Přesto všem naše obavy přetrvávají. Proč? Když se na ten dokument podíváte, tak de facto eh, pouze vynětím určitých eh, částí lze z toho udělat velice silný dokument ve síle charty, eh, které byly, eh, která by byla významným vodícím prvkem na příští 20 let, ale ono se to také dá velmi, velmi rozmělnit těmi, těmi editačními úpravami a bohužel je třeba říci, že právě toto rozmělňování v podobě přípravy dokumentu na září eh, už začalo a nevypadá to, že by tady výsledkem byla silná charta. Důležité také je pro nás, pro parlament a pro občanskou společnost, je zde tedy ta věc, že my se teď musíme opravdu zaměřit na podstatu věci a Důležité je, abychom tady všichni hovořili stejnými, stejným jazykem, respektive pod týmiž pojmy rozuměli ten týž význam. To není vždy jednoduché. Eh, čili my třeba můžeme hovořit o zodpovědnosti eh, velice eh, rozhodným jazykem někde na místní úrovni, ale na mezinárodní úrovni to může zcela vyprchat. Takže ten proces eh, příštích eh, týdnů a měsíců bude velmi důležitý. Eh, tak to řekl pan ministr Vigilante. Důležité je aby třeba pokud se týče té nerovnosti, aby ta byla řešena přímo, ne tak nepřímo, jak je to teď. No ale ono to všechno bude záležet na mm, těch detailních formulacích, jak se vyvinou v příštích týdnech a e, měsících. No děkuji, paní Saldana. Děkuji vám, paní předsedající abych ráda řekla to, co řekl pan Vigilante, my jako občanská společnost vítáme eh, konzultační přístup ze strany panelu. A já si myslím, že toto eh, musím říci, že my, my jsme měli velké, velké naděje podle všech těch, velké všech těch vstupů do zprávy a Mm, teď ten výsledek je spíše rozčarováním. Eh, jsou tam dobré i špatné stránky, podle nás ty špatné převažují. My víme, že ta vyjednávání, která nastanou, budou velice těžká. A to znamená, že my, kteří se na to díváme stejně, eh, se budeme snažit eh, udržet ty pozitivní aspekty té zprávy a naopak potlačit ty negativní eh, v debatě. Eh, to nejdůležitější už zde zaznělo. Především ten první transformační poš- posun. To je skutečně v jádru, eh, jak se jádrem té, toho pozitivního, co v té zprávě je a na to by se, na to by se mělo stavět pro té debatě v roce 2015. Tady se zdůrazňují Eh, prapříčiny problému a to jsou problémy tedy vylučování chudoby a nerovnosti, eh, čili to je dobré. Také eh, se, se té, objevuje ta koncepce, že chudoba je porušením celé řady lidských práv a tudíž je třeba ji řešit přednostně. My jsme také dostali, respektive existuje dopis Vysokého komisaře, který se zabývá touto lidskoprávní otázkou a my doufáme, že v těch konsultacích o období v roce 2015 eh, bude tedy probíhat a na základě toho dopisu. Eh, také je třeba říci, že dolar, eh, tedy že eh, chudoba, eh, chudobu nelze redukovat jenom na otázku příjmu, prostě to, aby se omezilo žití pod dolar a čtvrt na den, to skutečně nestačí. Dále, pokud se týče nerovnost mm, chudoby a vyloučení, Čili tady jde opravdu tu o rovnost, pokud se týče podílu na e, celkovém blahu, pak je tam nerovnost a diskriminace. Jak panel již řekl, e, k té nerovnosti je třeba přistupovat průřezově. Hovoří se zde o eliminování překážek přístupu k zdrojům, dále přístup k spravedlnosti a o disagregačních opatřeních, ale zvláště velkým zklamáním je to, že rovnost není samostatným cílem. Proč? Protože dnes nerovnost je zhruba velmi výstižnou charakteristikou společností. Lidé se proti tomu staví a je opravdu ostuda, že se to nereflektuje v této zprávě. Dále e, zde není e, příš řešená šedá oblast, e, jakož jsou různé podvody a co s tím udělat, aby docházelo k infuzi, eh, inkluzi. Také eh, zde zcela chybí tématika eh, slušné práce. Ale možná se stá, že pro rozvojové země je to přehnaný cíl. Aspoň tak je to, no, tak to vypadá a mm, to nás trošku děsí. Jinak genderová eh, rovnost, eh, ta zde opět není eh, řádně reflektována, je to spíše jaksi fragmentované. Další, pokud se týče na mobilizace, mobilizace domácích strojů, optimalizace daní a jejich nelegální úniky a tak dále. To také by mělo v agendě zůstat zachováno. Další důležitá věc kterou je třeba uvítat, je koncepce eh, ekologického účetnictví eh, v cíle, v cíli udržitelného rozvoje a to vítáme. Ovšem je zde mnoho eh, zklamání, nedostatečné ambice, pokud se týče slušné práce, dále modality rámce po roce 2015, tak tady chybí univerzální rámec a to je naprosto zásadní a zejména v souvislosti s klimatickou změnou a zejména s potřebou a produkcí v rozvojových zemích. Velice slabý je tady pokus o společnou, ale diferencovanou odpovědnost a e, zvláště tedy se e, zde potlačuje nutnost Eh, mechanismu zodpovědnosti, Také je otázka, eh, kdo eh, je držitelem práva a kdo má povinnost vůči jednotlivým mandátovaným akcím a také které, kdo je tou hlavní institucí, kdo bude mít jakou zodpovědnost, kdo se komu má zodpovídat a to patří k věcem, které jsou podle nás zásadní. A tady e, ta zpráva tedy úplně zklamala. Bez e, jasné zodpovědnosti to bude po roce 2015 špatné. To je opravdu e, velmi důležitý pilíř této debaty. Mr. Vanders. Děkujeme. A ještě poprosíme posledního účastníka panelu. Děkuji, paní předsedající, a budu se snažit dodržet časový harmonogram. Paní kolegyně již se zmínila o, řekněme, některých nedostacích eh, těchto, to, toho, této zprávy, když my samozřejmě eh, považujeme bychom jinak považovali tuto záležitost za dobrý produkt těchto významných aktérů. Je tam asi 2000 nevládních organizací, které se zabývají touto problematikou po roce 2015, to znamená rozvojovou politikou. Náš vlastní dokument, který jsme připravili, tak mm, my samozřejmě dáváme na první místo člověka a business as usual prostě pro nás není další možnosti. My jsme nesmírně rádi za tuto příležitost, těšíme se a zároveň si myslíme, že jsme si zasloužili eh, naše místo v rámci tohoto slyšení a doufám, že je to i začátek pravidelnější rozpravy mezi občanskou společností a parlamentem, který zastupuje naše občany, evropské občany. Jde o nesmírně důležitý globální proces, který je zásadní nejenom pro občany EU, ale pro občany celé naší planety. Proto bez ohledu na výsledek tohoto procesu nemůžeme ho snížit pouze na ty tradiční aktéry v oblasti rozvojové politiky na základ, nebo hodnotit na základě nějakého tradičního rozvojového paradigmatu. To je v poslední 50 letech minulého století a první dekádě tohoto století tomu tak bylo. Velmi sromáždění OSN. To nás čeká v září. To je důležitá záležitost před tímto valným shromážděním. My doufáme, že na základě pravidelných kontaktů dosáhneme dohody s Evropským, s Evropským parlamentem u těch eh, principů zprávy skupiny na vysoké úrovni, které musí být dodrženy tím, jak se tento proces stává mezivládním procesem Rudy se o tom zmínil, aby to nebylo pouze takové nějaké mm, cut and paste, to znamená opakování toho, co už někde zaznělo v jiných eh, dokumentech. My doufáme, že i my, jakožto občanská společnost, budeme moci přijít se svou troškou do mlína, možná i být začlenění do evropské delegace, která se bude týkat, která, která mm, se zúčastní tohoto valného shromáždění. A my skutečně doufáme, že budeme zapojeni do tohoto procesu i v roce 2014 a poté v roce 2015, který, jak víte, by měl se stát Evropským rokem rozvoje. Děkujeme, říká paní předsedkyně, děkujeme za to, že jste se s námi podělili o vaše obavy. Pane Gerenci, vy jste chtěl vystoupit. Merci, madame la présidente. Nous arrivons slovo, vážená eh, paní předsedající. Ano, toto skutečně byly nesmírně zajímavé prezentace. Velice jednoduchá otázka. bych, abychom se věnovali trošku i zprávě a řízení. Kdo dělá co? Kdo by měl reagovat na co? Kdo by měl odpovídat za co? Jaká by měla být role vlády na jedné straně, na druhé straně nevládních organizací? A zda bychom mohli řekněme, trošku podrobněji pohovořit o těchto možnostech, protože zde máme klasické aktéry, tradiční aktéry, členské státy, Evropskou unii, mezinárodní instituce, ovšem v podstatě od konce studené války jsou zde i noví aktéři, nové zúčastněné strany, v tomto dokumentu jsou rovně zmíněné dohody z kotonu, soukromý sektor, nevládní organizace, které rovněž hrají důležitou roli. A proto bych se rád zeptal, abychom to terminologicky trošičku objasnili. Jaký je váš pohled? Pokud jde o možnost eh, lepšího řízení a zprávy, co udělat na tomto poli, například eh, ve státech, kde je chudoba endemická, kde zpráva a řízení je nekvalitní a kde v podstatě Evropská unie není schopna vytvořit nějaký prostor spolupráce, pomoci těmto lidem, jaká by byla role, řekněme, pro nevládní organizace na tomto poli řekněme, tam, kde stát selhává úplně v některých konkrétních případech, zdá je, aby v podstatě institucionální aktéři vůbec jednali? Řekněme, že bychom udělili a vytvořili určitý prostor soukromému sektoru nebo nestátním aktérům, kteří by mohli například v takovém kontextu jednat jak by to vypadalo. To znamená trošku, jaký je váš pohled na možnost zlepšení zprávy a řízení v těchto situacích. Pane Bergmane, nyní říká paní předsedající, ta nová zpráva o rozvoji po roce 2015. Váš názor, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku na pana Antonia Vigilante a děkuji vám za to vyjasnění a představení této zprávy. Omlouvám se, já sám jsem si zprávu ještě nečetl, ale před několika měsíci, když tady v Bruselu byla Rebecca Greenspan, jsme měli velice zajímavou rozpravu, eh, v rámci níž vyšlo najevo, že v UNDP panují určité obavy o obhajitelnosti těch univerzálních, těch všeobecně platných hodnot. V rámci té rozpravy se zdůrazňovalo, že Evropská unie by měla přijmout svoji úlohu a sloužit jako určitý hlas obhajující tyto všeobecně platné hodnoty. Jakým způsobem vy vnímáte to, tu diskusi o těch následných cílech? Jste spokojen s tím, jakým směrem se ubírá tato debata, nebo jste stále takto znepokojeni, jak jste byli předtím? Děkuji. Ano, ještě předtím, než dám slovo zpátky panu Vigilantemu a členům Concordu, chtěla bych se obrátit také na Evropskou komisi, kterou zde zastupuje pan Gaspar Frantini. Prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a děkuji mnohokrát za to, že jste mi dala tuto příležitost se vyjádřit a prezentovat tady názory komise k této velmi důležité zprávě panelu na vysoké úrovni. Jak většina z vás ví, tak pan komisař Piebalks byl jedním z členů tohoto výboru a velice intenzivně se účastnil této práce. Pan komisař Piebalks je, mohu říci, poměrně spokojen s výsledky této skupiny a s touto zprávou. Nepochybně toto ještě není konec celého procesu, ale považujeme to každopádně za důležitý prvek v rámci tého celého seznamu prvků, který vede k tomuto rámci. Eh, my jsme konstatovali, že v rámci těch voleb učiněných panelem je celá řada důležitých priorit, které i komise prezentovala ve svém komunike, ve svém sdělení a také se přibližují tomu, co by měla přijmout rada zítra. Například ta představa, že bychom měli mít jednu jednotnou agendu, jednotný program, kdy bychom měli sjednotit eh, vnímání chudoby, koncept držitného rozvoje a ta agenda by měla být všeobecně platná protože zde hovoříme skutečně o udržitelném rozvoji, týká se to všech zemí. Dále také mm, to, že je kladen důraz na témata rovnosti, nerovností a podobně, toho si velice vážíme. Také se tam, to, že se tam hovoří o právním státu, klade se důraz na mír, na bezpečnost, toto vše se ubírá stejným směrem jako návrhy rady či komise. Jak již vysvětlil pan Vigilante, zpráva panelu na vysoké úrovni předkládá těch takových pět zásadních strukturálních změn, kdy je zřejmé, že tedy, tedy nikoho nevynechat, udržitelný rozvoj, eh, budování míru a efektivních eh, institucí a konečně posílení nových globálních partnerství. Paní předsedkyně, když se podíváte na těchto pět základních stavebních kamenů, na pět základních stavebních kamenů, které jsme navrhovali i ve sdělení komise, tak vidíte, uvidíte, že se do veliké míry překrývají, že tam je velký překryv, alespoň nejmenší v těch prvních čtyřech bodech, tedy i my navrhujeme stejný standard pro všechny, navrhujeme udržitelný rozvoj, navrhujeme dobré řízení přírodních zdrojů a také navrhujeme dva cíle, jeden v oblasti právního státu, eh, dobrá zpráva a řízení, obhajování lidských zpráv a druhý oblast v oblasti míru a bezpečnosti. Třeba, že co se týče té zprávy panelu, tak tam tyto dvě věci byly víceméně propojeny do jednoho cíle. Nicméně, chtěl bych také zdůraznit to, že panel hmm, předkládá určitý soubor cílů a dílčích cílů, které by měly mít plněny. Pochopitelně to ještě není konec naší cesty, dalo by se hovořit hodně i o různých definicích těchto cílů a podobně, ale důležité je to, že alespoň takto je jasně ukázáno, že to je možné udělat, že to je proveditelné, že můžeme tyto věci jasně formulovat, stanovit a můžeme za nimi jít. To je samo o sobě velmi důležité sdělení. A konečně ještě taková poslední úvaha. Já se domnívám, že Třeba, že ten panel byl složen z osob, které tam vkládali svou, řekněme, určitou osobní pozici, tak, eh, že tam bylo 27 různých osob, pocházejících z různého prostředí, s různým vnímáním, ale přesto se takto ukazuje eh, víceméně, že všichni máme podobné obavy. Takže z tohoto důvodu my doufáme a domníváme se, že tato zpráva by měla být jedním z důležitých prvků, které by měly být brány v potaz, jak budeme dále hovořit o tom, který rámec by byl nevhodnější pro období po roce 2015. Děkuji. A nyní pan Vyželante. Prosím, abyste závěrečné slova trošku reagovali na otázky. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pouze několik bodů, kterých se dotknou. První věc, abych to trochu objasnil. Toto je zpráva vysokého panelu na vysoké úrovni generální tajemníkovi. Není to zpráva OSN, to znamená, je to jedna z těch zpráv, které využije generální tajemník proto, aby připravil pro členské státy své dokumenty v září, důležité vstupy. Tam budou i ze strany korporací, soukromého sektoru, společnosti, které jsou součástí globálního kompaktu v rámci OSN. A zároveň OSN sama má tam 16 různých agentur, které pracují v rámci task forceu a které rovněž připravili několik zpráv k tomuto tématu této zprávě, pokud je o nerovnost, ano, nepřímo se toho dotýká tato zpráva, to je pravda. Jde o měření, monitorování na této agregované úrovni a ne o poskytnutí nějakého cíle v oblasti snižování nerovnosti ve světě. Já se omám, nevím, zná je tomu tak, ale trošku se, si myslím, že asi je obtížné a že bylo obtížné dosáhnout dohody ohledně ideálních cílů v oblasti dosažení rovnosti. Když vytváříme například univerzální všeobecný přístup k službám, tam se jistě můžeme dohodnout na úrovni mezinárodního společenství ohledně určité sociální ochrany, základních podmínek nebo rovnost v oblasti poskytování příležitosti. Ovšem pokud jde o nerovnost v oblasti příjmu a stanovování nějakých aspiračních Mm, cílu, to by ideologicky asi mohlo být obtížnější a právě proto jediné snění, které by panely mohly ke kterém by dospěli, já řekněme, říci snížit nerovnosti. Ovšem, jak daleko zajít? Až na nulu, to je utopistické a jinak to všechno je arbitrární. To by mohla být zajímavá filozofická diskuze. Jaký cíl mít v této oblasti? nerovnosti v příjmech nebo zredukování nerovnosti a tak dále univerzální přístup ke službám, příjmy a tak dále. To je spíš otázka, já odpověď neznám. Možná to ale vysvětluje trošku to, proč tento panel nebyl ochoten přijít s nějakými explicitními standardními cíly v této oblasti. A ne tím sloganem nikoho neponechat stranou, ale trošku jiný přístup. Důležité je to, že ty nové cíle budou považovány za splněné pouze, pokud všechny segmenty společnosti, pokud ve všech společ, segmentech společnosti to bylo splněno. Čili asi to nevyřeší nerovnosti v příjmech, ovšem v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, příležitosti, účasti by to mohlo pomoci. Pane Bermane. Vaše otázka, samozřejmě, že to můžeme diskutovat ještě hlouběji. Jistě je zde mnoho obav na straně mezinárodního společenství, pokud jde o relativizaci lidských práv. Jistě my chápeme univerzálnost lidských práv, tak jak je součástí Všeobecné deklarace o lidských právech z roku 1948. Nemůže se to jaksi lišit po, podle kontinentu či jiného složení lidí a tak dále. Prostě naším cílem je společný univerzální cíl, který platí, ale který je ohrožen. A co tato zpráva s ohledem na tuto teoretickou hrozbu? Domnívám se, že je zde určitý jasný jazyk, který o tom hovoří, o této univerzalitě lidských práv, u genderové záležitosti. Některé cíle to je samozřejmě industri- eh, to je ilustrativní cíl, nejde o nějaké konečné cíle, ale například práva žen, pokud jde o, o za- založení účtu, přístup k majetku a tak dále a eliminovat jejich eh, neúčast na veřejném životě a tak dále. Čili to jsou určité cíle jasné, alespoň pokud jde o doporučení tohoto panelu na vysoké úrovni. Takže nemusíme se úplně obávat, že by to tam nebylo zakotveno. Pokud je o reakci, tak to jde samozřejmě o konkrétní implementaci, jak to udělá každá země, potvrzení těchto univerzálních zásad. V textu je takové jasné potvrzení základu boje za lidská práva. To znamená, každý člověk má právo na lidská práva. No ovšem, pokud je o nějaké propojení s rozvojovou politikou, to tam není úplně jasně stanoveno. Čili je to podle mě pozitivní, ovšem samozřejmě, že univerzalita lidských práv je neustále ve světě ohrožována. Tato zpráva na tom nic nesmění. Pane Berfane? Ty se říkal, Antonio, odpovědná vláda, zpráva, řízení. Může nezvolená vláda být odpovědná? A je to možnost, jak obejít nedostatek demokracie v některých zemích. Hovořit o zodpovědné vládě a ne o zvolené vládě, protože právo na to mít zvolenou vládou je jedním ze základních lidských práv. Prosím, co na to? řekneš? Velice stručně. Samozřejmě, že v této diskuzi můžeme pokračovat na bilaterální úrovni volby. Ano, je důležitý, to je důležitý krok v této oblasti. Ano, samozřejmě, že eh, zvolená vláda je občas nezodpovědnější než nevolená. Participativní demokracie. Tím směrem bychom měli jít to znamená, lidé ovlivňují nejenom rozhodnutí a život v dané zemi jenom jednou za určité období, ale aby tam byla možnost i v tom volebním období průběžně se na tom podílet. Samozřejmě ano, ty nejhorší případy jsou ty neodpovědné vlády. Všem panel na vysoké úrovni nehovoří, že bychom měli ukončit existenci nevolených vlád. Tak to explicitně to tam rozhodně nestojí. I přesto. Tím, že budeme dodržovat principy dobré vlády a řízení, efektivní instituce, možnost na, pra, na, na protesty, přístup eh, k médiím, eh, svoboda projevu, tak to samozřejmě to, tento panel na vysoké úrovni zdůraznil. To je součástí participativní demokracie. A nyní každý zástupce Concordu jedna minutka na závěr, prosím. Vrátil bych se tedy k tomu good governance, čili my se eh, můžeme eh, dostat i někam, kde good governance není. Eh, to není strojová záležitost. Ovšem otázka je v podstatě o to, zda struktury a procesy na různých úrovních jsou schopny plnit práva lidí, sociální, kulturní, individuální, rozvojová posledních dvou měsících se třeba před Riem eh, plus 20 objevil velmi zajímavý dopis eh, od zpravodajů eh, od, o lidských právech a tam se říkalo, že pokud máme doporučení, je třeba je napojit na konkrétní práva z listiny a je třeba eh, tady jasně stanovit zodpovědnost. My zde máme občanskou společnost, která má svoji tradiční roli hlídacího psa a eh, skandalizace porušování lidských práv a tak dále. Eh, tady v tom rámci vidíme určité pokusy vybudovat struktury, ať už jsou to obchodníci, vlády, kdokoliv, tak eh, každému vymezit zodpovědnost, aby se mohli i jednotlivci nebo kdokoliv je poškozován někam obrátit a dožadovat se svých práv. Děkuji. Tak ještě vy jednu minutku. Pokud se týče rovnosti, tady jde o e, prioritu a prioritou je nyní růst a rovnost je až na druhém místě. My nemůžeme říkat, že my jako e, že, že to prostě doporučujeme jako nevládní organizace. Prostě rovnost musí být integrální součástí toho rámce a pokud tedy výrazně nezlepšíme prosazování rovnosti, tak z toho stejně nic nebude. Role občanské společnosti a soukromého sektoru, tak tady jsou dva aspekty. Jedním jsou typy Eh, účasti v rámci, formulaci rámce. A pokud se týče formulace těchto modalit, tak já si myslím, že my v tom procesu udržitelnosti lidských práv, prostě co si potřebujeme, co si je matatelné, prostě jakousi šablonu budoucího vývoje. Eh, kolega eh, možná bude hovořit trošku o spolupráci, ale já si myslím, že tím hlavním elementem je to, jak regulace a pravidla mohou pomoci k tomu, aby eh, privátní sektor opravdu eh, pomáhal. Rozvoj to prostě eh, není přímo prioritou soukromého sektoru, vždycky to musí být prioritou vlád a tady je třeba, aby vláda uvažovala o tom, jak ten soukromý sektor podrobil, podrobit určitému rámci a pravidlům. Některé ty aspekty se tady eh, o tom, eh, tady některé se tady zmiňují, jiné tady zcela chybí. Ano, já se vedu do jedné minuty, paní předsedající. Chtěl jsem říci, že organizace, eh, pro kterou pracuji, se nazývá World Vision a my jsme jak hrdí, tak zároveň eh, trošku se obáváme nového partnerství s jedním velkým nadnárodním chemickým koncernem eh, v rámci zlepšování výživnosti potravin v rozvojových zemích. A my tedy doufáme, a to je náš ambiciozní cíl, eh, Doufám, že tedy se nám takto podaří eh, výrazně omezit hladovění eh, dětí. Nevíme úplně eh, přesně, jak to bude vyvíjet dál, ale v podstatě je třeba hledat nové a novátorské přístupy k partnerstvím a o to nám jde. Vous savez que... Děkuji. Jistě víte, že Náš výbor vyšle do New Yorku v září důležitou velkou delegaci. A skutečně doufám, že tato rozprava přispěje i k těm našim přípravným myšlenkám, přípravnému materiálu. Proto vám všem děkuji za to, že jsme z nás přišli a podělili se o vaše stanoviska. A nyní se dostáváme k bodu číslo 9 na našem dnešním programu. A rovnou bych předsednictví předala panu Gerensovi. chers collègues, nous allons aborder maintenant le... A milí kolegové, milé kolegyně, a nyní je to bod číslo 9, kombinace grantů a půjček pro financování rozvojové politiky Evropské unie v období 2014-2020. Čili jde o výměnu našich názorů a informace zpravodaje Barta Stejse, o nedávné schůzi ohledně příslušné politiky. Máme zde asi 10 minutek došlo k technické práci na evropské platformě ohledně kombinace půjček a grantů, která tato skupina, tato platforma se sešla 21. června minulý pátek. Na poslední schůdce našeho výboru jsme připravili takové stanovisko, pozici, tak aby pan Barstez, náš zpravodaj, předložil tyto informace komisi, členským státům i finančním institucím. Pan kolega Barstez je mezi námi. To je Super, že jsi mezi námi. Čili já bych tě rád poděkoval za to, že jsi mezi námi. A prosím, aby si nás informoval výsledci výsledcích této politické schůzky. No. Jsem velice rád, pane předsedo, že to dneska řídíš tuto schůzku na základě dřívější diskuze, která proběhla v našem výboru jsem se právě zúčastnila i té schůzky v pátek minulý týden s, s naším sekretariátem eh, různé generální, různá generální ředitelství tam byla zastoupena, zástupci členských států, všichni byli nesmírně aktivní, a hovořili skutečně, mm, tam byly zastoupeny různé finanční instituce, Světová banka, Rada Evropy. Já jsem ani nevěděla, že dokonce Rada Evropy má svou banku. To bylo pro mě velikým překvapením. Ti tam byli jako pozorovatel. V pátek, o čem se hovořilo? Tak výsledky technické práce technických skupin, přípravné aktivity. Nešlo ale pouze o technické záležitosti. Byly tam i strategické, politické prvky, které by měly vyplynout z této technické rozpravy. Já jsem se zmínil o čtyřech hlavních obavách, my jsme o tom hovořili, ta kombinace těchto dvou nástrojů, to musí být zkombinováno i síly naší evropské politiky pro rozvoj v říjnu loňského roku jsem na schůzce o tom hovořil jasně. naše prioritou musí být odstranění chudoby. A zároveň jsem hovořil o potřebě transparentního přístupu, o informování veřejnosti, o tom, aby veřejnost věděla, k čemu dochází na tomto poli, které projekty jsme zvolili a zároveň převzít určitou odpovědnost, takzvaný ten ownership eh, partnerských zemí v rámci jednotlivých projektů. I toto je problematika, o které jsem hovořil, zapojení občanské společnosti, další téma. Rovněž eh, jsem nadnesl několik poznámek, které se týkají řízení těchto facilit, těchto nástrojů. Náš příspěvek byl trošku rozmělněn členskými státy, některé členské státy neustále nastolovali určité návrhy v průběhu tohoto setkání. Na konci této rozpravy bylo jasné, že náš přístup byl trošku rozmělněn. Vážený pane předsedo, bohužel nemáme více času. Já samozřejmě bych mohl o tom pohovořit podrobněji, nebo pokud chcete, připravil jsem takový text s konkrétními body, o kterých jsem se zmínil na této schůzce. To si myslím, že kolegové mají již v dispozici tento text těchto hlavních bodů. Já nevím, zda eh, stačí tento eh, popis eh, schůzky nebo chcete, abych se zmínil o nějakých podrobných informacích. Já nevím, Charlesi, chceš abych trošku podrobněji o tom pohovořil, nebo stačí ten dokumentík, který jsem připravil, takový ten textík, který jsem připravil, je to takový vlastně popis všech těch hlavních bodů, o kterých jsem se zmínil. pátek buď se o tom zmíním zde veřejně, ale to asi budeme na to potřebovat trošku více času a nevím, zda máme takový čas k dispozici, čili nechám to na vás to rozhodnutí. Oui, je viens de me concerter Poradil jsem se s našimi spolupracovníky. Ano, možná pár minutek bychom mohli, protože to teda budeme potom potřebovat do toho rozpočtu. Sice ovšem toto téma je tak nesmírně důležité, že si myslím, že je velice důležité, aby aspoň ty hlavní směry, aby se o nich zmínil, pokud jde o tento dokument a samozřejmě všechno to, o čem se zmínil v průběhu tohoto setkání. Dobře, děkuji, výborně. Takže alespoň teda těch deset hlavních bodů. První bod. Prvním bodem rozpravy. To je dohoda pokud jde o tuto kombinaci těchto facilit v oblasti rozvojové politiky. V tomto textu, který se týká technických záležitostí, máme konkrétní doporučení, ovšem podle mého názoru je nedostatečné. Prostě je zatím, teda je toto doporučení vágní a podle mého názoru to je nezbytné, abychom to nějak ještě zkonkrétnili. Dále jsem zdůraznil to, že boj proti chudobě musí být naší prioritou. V různých facilitách se zaměřujeme spíše na dopravu, infrastrukturu, která by měla pomoci v boji proti chudobě. Ovšem já osobně bych tam rád viděl konkrétnější zaměření na boj proti chudobě. Třetí bod. Hovořil se o ex ante a ex post dopadu na chudobu a i dopad na životní prostředí. Čtvrtý bod. Velice jasně a mnoho členských států v tom se mnou souhlasilo. EU delegace nejenom, že musí být zapojeny systematicky do volby jednotlivých projektů, to již máme v textu, ale měly by být zapojeny aktivně do tohoto výběru. To znamená, že EU delegace na místě by měly spolupracovat, by měly pracovali na základě konkrétních faktů přímo na místě se znalostí i postojů občanské společnosti pokud jde o výběr projektu. Další záležitost. Převzetí odpovědnosti určitého vlastnictví na těmito projekty na místní úrovni, konzultace s partnerskými zeměmi, to všechno by mělo být univerzální. Řekl jsem, že nejenom, že by to mělo být univerzálně akceptováno, mělo by to být zakotveno jako pravidlo. Konzultace s místními zúčastněnými stranami, to je další šestý bod. Beneficienti musí být zapojeni do volby jednotlivých ukazatelů a doměření výsledku a zároveň pokud jde o dopad na tyto facility přímo v terénu. Sedmá záležitost. U různých projektů screeningových máme několik ukazatelů, o kterých se hovoří v tomto technickém dokumentu. Máme zde ovšem jiné ukazatele, například MDG cíle nebo genderová diferenciace a tak dále. Rovněž jsem se zmínil o tom, že tyto ukazatele se musí zaměřit jasně na relevantnost, kvalitu, efektivitu, udržitelnost, sociální dopad a životní prostředí. Osmý bod. Zúraznil jsem to, že křížové indikátory musí obsahovat transparentnost a odpovědnost. Na předchozích schůzkách jsme o tom již hovořili a proto jsem zdůraznil potřebu transparentnosti, pokud jde o to, jak a na základě kterých kritérií se volí určité projekty, veřejnost musí věděli o tom, o, o jednak teda o výběru těchto dokument, o výboru těch, těch, výběru těchto projektů a zároveň dokumentace musí být k dispozici eh, pro přístup veřejnosti. Další bod. Organizace občanské společnosti podle mého názoru musí být zapojeny do konzultačních procesů, musí být zapojeny do strategických voleb které, a strategických eh, projektů, které děláme. A další, poslední záležitost, musíme mít jasný přehled o tom, které podniky, finanční instituce a tak dále jsou zapojeny do těchto projektů. Musíme zajistit to, že respektují standardy v oblasti životního prostředí. A paní Jolie jistě bude zajímat i to, že jsme zdůraznili to, aby tyto podniky neměly za sebou nějakou historii daňových úniků v daňových rájích. Čili toto jsou body, které jsem se snažil zdůraznit v průběhu této schůzky. Výbor i ti, kteří tam byli přítomni, projevili zájem o to, co jsme tam přednesli a já samozřejmě budu pokračovat v mé práci na těchto bodech a budu samozřejmě výbor okamžitě informovat, měl dojde k nějakému dalšímu výboji. Vážený eh, pane předsedo, nevím, zdá by možná ještě někdo chtěl z pléna se k tomu vyjádřit. Děkujeme, říká pan předseda. Toto bylo opravdu nesvěrně informativní. Rád bych poděkoval našemu zpravodaji, panu Stésovi, za to, že nás informoval o této důležité schůzce, které se zúčastnil. To v podstatě je syntéza všech našich principů, zásadních aktivit, zásadních bodů, které si zahrnul do tvého vystoupení a jediným, kdo se přihlásil do diskuse, Therese Beckman. Děkuji vám, Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za tento vstup a za tento text. Mám otázku. Samozřejmě eh, jsem velice rád, že zde máme tuto blending, tuto eh, inovativní metodu financování a eh, překvapuje mě, že Eh, tak málo eh, se objevují mezi, eh, mezi finančními nástroji, které dává k dispozici EIB. Ale je tady ještě otázka, která v tom textu nefiguruje, aspoň tak, jak jsem si ho rychle přečetl. A to otázka zdá. Používání směsky různých finančních nástrojů mohlo vést k tomu, že se na té pomoci utratilo příliš mnoho peněz. A dále je tady obava, že čím více kombinování prostředků, tím snáze se dá hledat výmluva, proč omezit mezinárodní spolupráci v oblasti pomoci, vlastně rozpočtové pomoci, či tím bychom se taky měli zabývat. Děkuji, Tajsi. Nyní pan eh, von Oiten. Děkuji vám. Také já jsem chtěl hovořit eh, polansky, ale přepnu do angličtiny. No, tak aspoň si mohou odpočinout holandští tlumočníci, no. No, já bych chtěl říct eh, k tomu, co řekl pan Stas, a je to reflexe větší části je to debaty. Myslím, že důležité je také vnímat to, že tato evropská eh, platforma pro kombinaci různých eh, finančních zdrojů je zatím eh, jaksi rozpracovaný projekt a my tento pátek budeme debatovat o prvním feedbacku z technické skupiny, pak budeme mít první velké zasedání myslím, že 1. prosince nebo začátkem prosince a e, první skutečné výstupy budou někdy počátkem roku 2014. Čili parlament jakožto pozorovatel v té politické skupině e, je určitě vítaným účastníkem a je e, tomu tak, že také někteří členové sekretariátu a, a výboru DV eh, se také zapojili do práce této skupiny. Mnoho z těch bodů, které zde zmínil pan Stás, eh, budou muset být dále diskutovány a předpokládáme, že v těchto technických skupinách bude moci eh, učinit další kroky vpřed a vést výměnu s parlamentem a také v rámci té politické skupiny. Teď nemohu procházet všechny body, já bych jenom tedy řekl k tomu, jak spolupracují delegace a občanská společnost, tak delegace se účastní větší části této práce a my žádáme systematické konsultace s delegacemi. Také bychom velice rádi aby role delegací dále sílila a zejména také v procesu předběžné identifikace eh, projektu. Tady určitě je nutná systematická konzultace s partnerskými zeměmi a finančními institucemi. Jinak eh, pokud se týče zapojení delegací EU, tak domníváme se, že tam možnosti jsou. Jsou zde možnosti také pro styk eh, s občanskou společností na poměrně přízemní úrovni. Dále eh, chceme nadále udržovat výměnu s občanskou společností. A pokud se týče zaměření na chudobu eh, těchto nástrojů pro více zdrojové financování, tak samozřejmě eh, to má více aspektů a některé z těch bodů, co tady eh, zasnělo, tedy ex post nebo ex ante přístup eh, k řešení chudoby, tak to samozřejmě si vyžadá ještě debatu, jak přesně s tím chceme naložit, co s tím budeme dělat a tak dále. A samozřejmě Důležité je také podporovat eh, zapojování malých a středních podniků, což samozřejmě je důležité pro zaměstnanost a eh, trvalé snižování chudoby. Také můžeme dělat více v sociálních oblastech a v zemědělství. Pro tuto chvíli to bude asi vše. Hleda, že by byly nějaké dotazy. Euh, au terme de cette discussion, je voudrais... Děkuji, děkuji za tuto diskuzi. Ano, tady má opravdu pravdu. Tato kombinace nástrojů by nemělo být nějakým alibi, abychom, řekněme, nakonec vlastně zredukovali tu pomoc ze strany veřejných prostředků pro rozvoj, to by opravdu bylo velice negativní. Dále je to například i kultura, někdy teda to je vtip, který zní ve francouzštině, který se týká potom eh, džemu, který prostě bohužel eh, čím víc toho chceme, tak tím méně prostě máme k dispozici na využití pro eh, chleba. Čili pokud jde o neoficiální informace, technické záležitosti, technická skupina, která se věnovala této problematice. Ten koncept té adicionality finanční prostředků, o tom jsme rovněž hovořili, to je důležitá součást celé rozpravy, protože zástupci nizozemské vlády měli veliký zájem ohledně tohoto tématu, především s ohledem na naše situaci a na Eh, s ohledem na to, že tam došlo ke seškrtání finančních prostředků. Právě proto je důležité využít, eh, právě proto bohužel využívají eh, strategie pro vylepšení celého obrázku. Ano. Já jsem nerozeslal všechny ty informace, které se týkaly mého příspěvku v pátek, ovšem adicionalita finančních prostředků, to je něco, o čem jsem se zmínil. Toto je věc, které bychom měli skutečně věnovat velice eh, vysokou pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní je to bod číslo 10, to je mandát pro třístranná jednání. Jelikož zde nemáme konečnou dohodu mezi Evropským parlamentem a radou, pokud jde o víceletý finanční rámec, tato uh, přípravná jednání jsou samozřejmě pozadu. Evropská eh, komise zatím nemá k dispozici návrh. Ovšem bylo nám řečeno, že Eh, pozítří ve středu již představí takový předběžný návrh, který je podobný tomu návrhu rozpočtu, který byl k dispozici koordinátor výboru pro rozpočet. Koordinátoři se rozhodli eh, na tom, že 1. července přijmou mandát k tomuto trialogu a že tento mandát bude potvrzen pouze jednoduchým hlasováním ano či ne, které proběhne v, eh, v, ve výboru uh, 11.7. Obvyklý postup, pokud jde o stanoviska jiných výborů, nebude teda v tento rok aplikován. Příspěvek našeho výboru by měl být pouze ve formě dopisu, který zašleme jejich výboru, kde vysvětlíme priority v této oblasti našim zpravodajem pro rozpočet Eh, pro rok 2016 je pan Gastra, který připravil návrh tohoto dopisu, který nám byl rozeslán a nyní proběhne rozprava k tomuto návrhu, k tomuto dopisu. Bohužel pan kolega s námi dneska na naší schůzce nemůže být, poprosil proto pana Bermana, aby ho zastoupil. Pane Bermane, prosím, dávám vám tímto slovo. Merci encore, madame la présidente. Mes notes sont en anglais, je vais les lire dans cette... Já to mám všechno v angličtině, takže to budu číst anglicky. Děkuji. So these are the notes, uh... Toto jsou tedy poznámky, které nám předal pan kolega Ricardo Cortés, který by obvykle seděl po mojí pravici a já to tedy teď učiním jeho jménem. Nejprve k tomu, co řekla paní předsedkyně, eh, co se týče toho návrhu a také nějaké stručné komentáře k tomu obsahu. Tedy návrh dopisu 9 pro rozpočtový výbor, ten návrh jste měli obdržet dnes ráno. Nejprve k postupu. Podobně jako rozpočtový výbor, tak my jsme také tento rok museli poněkud improvizovat s ohledem na abnormální situaci, kdy zatím ještě nemáme k dispozici návrh rozpočtu. Naše stávající schůze je poslední schůze před tím, než budeme muset odeslat tento dopis rozpočtovému výboru. Ale zatím ještě stále nevíme, eh, jaký rozpočet je navrhován na příští rok. Náš pan zpravodaj, pan Ricardo Coltes Lastra, se domnívá, že rozpočet bude účinný, jestliže bude obsahovat tady určité komentáře k návrhu komise, který by měl být přednesen pozítří. Eh, když co nejdříve projednáme tady tento návrh, tedy jakmile obdržíme návrh komise a umožníme pracovní, našim pracovníkům dokončit dopis eh, za pomoci sekretariátu tohoto výboru, tak takto snad zajistíme, že náš vstup, vstup výboru DV bude co nejvíce aktuální. Takže toto navrhuje pan Cortés. Počkejme dva dny, dobržíme návrh komise a dokončíme tento dopis. K obsahu jako takovému v rámci rozpočtového trialogu se eh, samozřejmě jedná hlavně o velikosti jednotlivých rozpočtových položek. My bychom se měli snažit obhájit míru financování pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, což by měla být ta hlavní funkce našeho dopisu výboru pro rozpočet. V současné době diskuse v Evropské unii se zaměřují hlavně na zmražování částek, škrty, různé obhajování, odůvodňování, ale není žádné odůvodnění pro to, abychom šetřili na těch nejvíce potřebných a nejvíce chudých. Navíc, jestliže opomeneme reagovat na celosvětové výzvy v oblasti snižování chudoby, tak bychom eh, šli sami proti sobě, protože do budoucna celý svět je naším trhem. Tudíž nesmíme připustit, aby došlo k dalšímu snižování rozvojové pomoci a humanitární podpory. Samozřejmě je potřeba sice vynaložit prostředky třeba na změny klimatu, to je pravda, ale eh, v rámci příslušného rámce OSN by takové prostředky měly být dány k dispozici jenom doplňkově. I když pochopitelně v rámci politik DV i v rámci politik Envy změny klimatu jsou také důležitou součástí naší politiky. Navíc eh, prostřednictvím kombinace grantů a půjček bychom sice mohli zajistit určité doplňkové financování, ale to je něco, co my jednoznačně odmítáme můžeme také získat prostředky, říká se, že bychom mohli získat prostředky ze středně příjmových zemích, ale to není úplně pravda, protože naopak v těchto zemích je celá řada velmi chudých lidí a jestliže tyto země nebudou zapojeny, eh, nemůžeme zajistit, že naše práce přinese výsledky a ty dosavadní výsledky nemůžeme takto obětovat. Musíme se nadále držet našich závazků, protože veřejnost v našich zemích to jednoznačně podporuje. Ano, je tam sice také určitá kritika, ale zároveň je tam velká podpora. Eh, dále, co se týče návrhu komise rozpočtu na rok 2014, tak jakmile obdržíme konkrétní návrh, měli bychom vyslat jednoznačný signál v tomto smyslu směrem právě k výboru pro rozpočet. Děkuji mnohokrát. Děkujeme, říká paní předsedající. Chce se k tomu někdo vyjádřit? K rozpočtu pro rok 2014. Tak nyní dávám slovo Evropské komisi chceli vystoupit paní Maria Angeles. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Již bylo řečeno, že tím hlavním prvkem je to, že společně s výborem vaši musíme připravit návrh před prvním červencem a my v takovým tím předběžným návrhem přijdeme již ve středu, čili zatím nemám nějaké další poznámky. Euh, Berman. Pane Bermane, nějaký závěr. Náděje umírá poslední, ano, ano. Ano, poznamenáme si to. Doufáme, že náš rozpočet nebude zredukován a že především ty částky pro pomoc, naléhavou humanitární pomoc a tak dále, že tam bude mít i ty rezervy, samozřejmě s ohledem na mezinárodní situaci. Vidíme, že potřeby v této oblasti rozhodně nebudou klesat. Děkujeme, říká paní předsedkyně, a nyní se dostáváme k hlasování. Prosím, abyste si připravili hlasovací karty. Otestujeme to.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 Nous allons faire un test avec... Prosím, abychom to ověřili. Takže, prosím, zahajuji hlasování. Ověření. Il Zdá se, že nám tam jeden chybí ještě. D'accord. Voilà, voilà. Donc. <coughs> Madame cherche sa carte, sa carte et nous avons problème, nous avons 17 et ouais. qui ont voté. D'accord, on va vous compter, c'est pas grave. Výborně, nevadí, takže Zdá se, že z těch, který máme karty k dispozici, že jeden jak si zatím nezmáč. Ještě nezmáčkol to správné tlačítko. Dva. Dva nám ještě chybí.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 Jedna osoba ještě musí hlasovat. Končím hlasování. A uvidíme, jak to dopadlo. A nyní začínáme hlasovat. Hlasujeme protokol mezi EU a Kiribati. Je to zpráva pana Noisra. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku v pozměněné formě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Elektronicky. Hlasujeme nyní. Le vote électronique est clos. končím hlasování. Šestnáct pro, paní Toja hlasovala pro. Takže 16 hlasů pro, 4 proti. Prosím, kdybyste nám alespoň ústně sdělil, zda jste byl proti nebo pro. Byl jste pro. Nebo proti. Dobře, čili tím pádem to bylo pět hlasů proti. Peut-être. Samozřejmě můžete použít jiné hlasovací zařízení. A nyní budeme hlasovat eh, o zprávě pana Kaminského. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh. Ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 4. Po částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pět. Pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že to musíme ověřit elektronicky. Pětka. Zahajuji hlasování. Vote clos. Končím hlasování. Zamítnuto. Stejným počtem hlasů. Šestka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Sedm. Po částech. První část. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Osm pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Devět. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Deset. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. 11 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 1 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ano, až do 18, 16, 17, 18, ne, nemůžeme, ne, nemůžeme. Takže 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7, 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvacítka. Po částech. První část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvacítka, druhá část. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Le Končím hlasování. Přijato. 21. Rovněž po částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ne? Omlouvám se, nevěděla jsem to. Dobře, takže 21. druhá část. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Mankin, valva teklo. Končím hlasování. to. 12 na 12. 22.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 upravené formě, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A ověříme to ještě elektronicky, zahajuji hlasování. Robotitu. Končím hlasování. Hmm, jednomyslně schváleno. Et mes félicitations au rapporteur. Blahopřejeme panu Kaminskému, našemu zpravodaji.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 Bon. Donc, euh, amendement. Desítka. Pro. Proti. Zdrželi se. Uvěříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 na 12. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis jedna. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 14. Po částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Druhá část. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestnáctka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmnáctka po částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Ověříme elektronicky druhou část sedmnáctky, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Amendment 18. 18. Pro.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 Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. 23. Po částech. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kdo je pro? 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřicítka pro, proti, zdrželi se. Uvěříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Chybí nám ještě jeden hlas, končím hlasování. Zamítnuto. 41 pro. Takže ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Deuxième partie. Druhá část. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuta. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 43, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Tak jste si nejsem jistá, ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Le vote Končím hlasování. Zamítnuto. Amendement 48, qui est pour? 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, ověříme 48 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 49 pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50 pro. Proti zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. 53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 Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Jeden nám ještě chybí hlas a nyní končím hlasování. Elektronicky jsme to ověřili, je to 20 hlasů pro, jeden proti a tři se zdrželi. Samozřejmě, že blahopřejeme panu Kačmárkové, našemu zpravodaji. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, il n'y a pas de questions d'hiver. La nemáme nic to budou různé. Sejdeme se příště teda v úterý 9. července od 9 do 12.30 a pak od 15 do 18.30. A nyní se budeme věnovat otázce ICD a to již bude schůzka s zavřenými dveřmi.